Euh, Vážení kolegové, dobrý den. Mám pocit, že už jsme se eh, strašně dlouho neviděli, ale eh, byly to jenom prázdniny. Doufám, že jste si je všichni užili a odpočinuli jste si. Ať už jste byli eh, v jakékoliv členské zemi, která byla postižena krizí. A teď je na čase se znovu vrátit do práce. Nejprve přijetí pořadu jednání. Dostala jsem od pana Dardena žádost o odložení hlasování k, k jeho dokumentu týkající Evropské platformy pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. To měl být bod 9 našeho pořadu jednání. Já bych byla pro odložení, což by znamenalo, že bod 14 se odloží na 6. října. Dnes tedy bod číslo 9, to je pouze výměna názoru a hlasovat se bude 6. 10. Myslím, že to je důležité. Je to, tato platforma je jedním z hlavních bodů eh, strategie Evropské komise pro implementace strategie do roku 2020. A všichni víme, že zkušenosti ukazují, že někdy, když na to máme více času, tak se eh, spolupráce lepší, pokud nikdo nemá žádné námitky a nevidím, tak jsme tak to rozhodli. Bod číslo dvě. Pouze eh, vám chci připomenout, že naše jednání je přenášeno na internetu, takže na to dbejte. Dále jste v rámci bodu eh, tři se dostali zhrnutí eh, o mm, zasedání, které se týkalo nových dovedností. Dále mm, je tady návrh na řízení výboru FAM. A 12. července jsme byli pověřeni, abychom Eh, zjednodušeným řízením probrali tento návrh a během výměny názorů o tomto tématu nebyly žádné námitky k tomu, aby bylo to přijato toto nařízení bez pozměňovacích návrhů na plenárním zasedání. Bude se o tom hlasovat na druhém zářijovém plenárním zasedání. A na základě toho vznikne legislativní zpráva. Výbor pro zaměstnanost, byl informován polským předsednictvím, že existuje blokovací menšina na radě proti přijetí, ale to by se snad mohlo změnit po volbách v Lotyšsku na konci října. A proto by možná bylo dobře se držet tohoto harmonogramu, protože by to mohlo vést k dobrému vedení jednání o eh, prodloužení eh, fungování eh, M. Takže jde jenom o to, jak tento mechanismus prodloužit, no prodloužit jeho platnost i nadále a myslím, že bychom se teď měli držet tohoto harmonogramu. A dále bych vám chtěla oznámit, že se e, změnil trochu složení našich spolupracovníků na tomto výboru, protože Erika nás opustí. Všich, všem to bude hrozně líto. A já bych vám chtěl říct, jak moc jste pro nás byla eh, užitečná a jak moc si vážíme práce, vašich zkušeností, vašeho klidu a profesionality a odhodlání, takže jste pro nás byla velkou oporou. Děkuji vám. Jsem si jistá, že určitě ještě budeme mít příležitost ehm, se někdy eh, setkat a poděkovat osobně, ale chtěla bych tady přivítat eh, a omlouvám se, jestli se mi to nepodaří vyslovit, Severin Kaja je mezi námi. Poprvé zvedněte se, prosím, aby vás všichni mohli eh, vidět. Vítejte mezi námi. A na pořadu jednání teď máme bod 3. Zvážení pozměňovacích návrhů týkající se návrhu rozpočtu na rok 2012. Zpravodajkou jsem já. A já bych chtěla k tomu mít několik poznámek. Ça y est, je trouvé. Excusez-moi. Alors, euh, donc, s'agissant du budget. Když hovoříme o rozpočtu, podobně jako loni, tak eh, jsou k tomu vždy dva dokumenty, dva návrhy stanoviska, jedno je tak jedno stanovisko a potom eh, je to ten samotný rozpočtový návrh. Některé politické skupiny, zejména EPP, předložili pozměňovací návrhy pouze k jednomu z těch dvou dokumentů, nicméně v zásadě si musí odpovídat ty dva texty. Takže je potřeba když se provádí změna v jednom, tak se musí ta změna provést i v druhém dokumentu. I tak jsme se ale snažili eh, zoptimalizovat eh, příspěvky. Bylo předloženo 21, 22 pozměňovacích návrhů. Z nich 10 bylo od Rožera Elmera a to se týkalo efektivnosti eh, výdajů a já jsem velmi rád, že vám mohu oznámit, že mohu několik z nich podpořit. Dále Tady máme tři poznací návrhy od zelených, které se týká zaměstnanosti mladých, technické pomoci pro ESF a dále jde o dotace pro Eurest a pro sociální partnery a ty všechny mohou podpořit. Dále jsou tady dva pozměňovací návrhy od paní Harkin. Jeden z nich eh, není problematický a druhý trošku zmírňuje moje nadšení pro zvýšení rozpočtu ESF který eh, podpořit nemohu, protože, jak víte, velmi dobře eh, k tomu mám svůj názor. Skupina GUE ve svém obvyklém optimismu požaduje eh, dvojnásobení prostředků na ESF, což mi nepřijde realistické a ne, si to nepřidá na důvěryhodnosti našemu stanovisku. Takže to nepodpořím. Pan Bula nám předložil návrh pro posílení eh, výdajů SF na zaměstnanost eh, osob s postižením. To je dobrý návrh, ten eh, mohu podpořit. Paní Bizoto za GUE, nebo na rozdíl od GUE, nechce navýšit výdaje SF a já bych nechtěla podpořit tento návrh. A potom jsem já předložila dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká integrace financování pro čtvrté fórum o službách ve veřejném zájmu už proběhlo, ještě proběhlo několik, teď jde o to, jak se vynacoval to třetí. A druhý pozměňovací návrh se týká eh, podpoření práce inspektorů práce, aby se bojovalo proti těm schránkovým společnostem, které eh, například působí ve stavebnictví, kteří mm, nabírají eh, kolikrát eh, pracovníky, kteří mu to musí pracovat v podstatě za otrokářských podmínek. Týká se to Finska, ale určitě i dalších jiných zemích. A těm údajům samotným naší strategií je stanovit návrh rozpočtu Eh, pro komisi na té úrovni eh, ale musí být realističtí, takže si myslím, že bychom neměli navyšovat návrh komise k tomu, jaký je postoj eh, rady, protože to by k ničemu nevedlo. Jedno zvýšení se týká 7 milionů eur hmm na program Progress a na inkluzi, což je v podstatě důsledek dohody eh, o mikrofinancích, to byla na návrh eh, Kingy Gens. A to nepodporuje rada EPP, navrhuje, abychom eh, nezachovali rubriku pro inkluzi, ale já si myslím, že bychom měli být konsistentní a tyto položky nerušit. Potom jde o sociální ochranu, o inkluzi, jak už to vy, říkám ve svém stanovisku. Chtěla bych, aby se tady zahrnulo financování na to čtvrté fórum, o kterém jsem hovořila. E, společně to předkládáme s Frederikem Dardenem. A dále tady jde o to, e, to je pracovní inspekce. Tady navrhujeme posílit e, kapacity na řádku 2 progres. A od pana Oryho za EPP tady máme návrhy. Je tady několik návrhů na to, abychom, abychom se vrátili k rozpočtu komise. Jasně nám problém. Nicméně, co se týče zvyšování administrativních eh, nákladů, a když se podíváme také na závěry rady z 21. Června, července, tak si myslím, že se všichni uvědomují, že je potřeba eh, posílit závazky ze strukturálních eh, fondů. To se myslím, že vyplývá z těch závěrů rady, takže já vlastně si ne, nezdílím všechny závěry, které byly přijaté touto radou, ale Myslím, že i ta rada říká, že je potřeba podpořit eh, fungování a vynakládání strukturálních fondů a zlepšit jejich eh, účinnost, a to mi přijde důležité. A proto eh, žádám, abychom nepodpořili tento pozměňovací návrh EPP. A to tím spíš, že je v rozporu s dalšími pozměňovacími návrhy, včetně těmi, které sami předkládají. Co se týče pilotních projektů, máme tady jednu žádost, abychom změnili jednu poznámku, která byla přijata koordinátory a byla nalezena dohoda. O tomto pilotním projektu je to na podporu mladých a také na bezpečnost pracovníků. Čtvrt, čtyři pozměňovací návrhy byly společně podepsány panem Ory a panem Kastlerem, což eh, byl náš zpravodaj eh, ke aktivnímu stárnutí. Dva pozměňovací návrhy byly staženy na eh, základě Eh, práce koordinátorů a potom tady byly pozměňovací návrhy týkající se prostředků na <clears throat> na komunikaci, což mi přijde trochu zvláštní, že eh, na jedné straně chtějí zrušit některé administrativní výdaje, ale potom chtějí posílit eh, výdaje na komunikaci. Myslím, že by bylo dobře se zdržet hlasování a doufám, že EPP nakonec tento poznací návrh stáhne. Co se týče pilotního projektu, který navrhuje Filip Bula, který eh, pochází z jiného výboru, který se týká eh, inovací a podnikání eh, v mm, Středomoří. To souvisí s agenturou ITF. Tady navrhuji přiložení ústního pozměňovacího návrhu, myslel si pan Ory. Protože eh, tady máme podobný pozměňovací návrh, který eh, by chtěl posílit um, um, rozpočet této Evropské agentury pro odborné vzdělávání. Uh, a ten eh, původní návrh je e Jde tedy o to, jak posílit tento rozpočet ETF na podporu partnerských zemí ve středomořském regionu, na eh, reformy na pracovním trhu a jejich eh, reformy systému odborné přípravy. A já bych k tomu chtěla připojit na konci tohoto návrhu následující. A systémy odborné přípravy, čárka, na podporu sociálního dialogu a na podporu podnikání a inovací. Tolik tedy můj návrh. Co se týče pozměňovacích návrhů zelených, to jsou návrhy, které podpořit mohu. Tam jde o posílení eh, zaměstnávání mladých, sociálních partnerů, dále dva pozměňovací návrhy GUE, Tam jde o navýšení eh, eh, rozpočtu, které mi nepřijdou realistické a proto je podpořit nemohu. Omlouvám se, že jsem hovořila tak dlouho, ale myslím si, že je to rozpočet, eh, je to důležitá věc. Těším se na vaše komentáře, včetně toho, že bych ráda chtěla ověřit tento ústní poznací návrh, který jsem vám právě přednesla a že bude možné ho zapracovat do návrhu Filipa Bulana. Kdo si přeje vystoupit jako první? Monsieur Horry, Monsieur Sarkas. Pan Ore a pan Sarkas. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já v zásadě souhlasím s tím, co jste právě řekla. A vlastně ani nemám žádný komentář. Samozřejmě ale nesouhlasím s tím, že u některých řádků eh, rozpočet zvyšujeme, zatímco jinde výdaje škrtáváme, protože v podstatě jde o politické priority. Já si uvědomuji, že bychom se měli dohodnout na kompromisu a na zasedání rady 19. června bylo přijato rozhodnutí, které možná bylo předčasné, ale myslím si, že ty jednotlivé postoje nakonec půjde sladit do jednoho společného stanoviska. Nemám ani pochybnosti o tom, že co se týče aktivního stárnutí, tak bychom tyto rubriky měli eh, posílit. a byl bych velmi rád, kdybyste mohli s tímto posílením eh, souhlasit. Co se týče pozměňovacího návrhu pana Bolana, on, jakož my si myslíme, že tato myšlenka je velmi důležitá a správná, nicméně jsme neměli žádnou příležitost eh, o tom diskutovat. Byli bychom velmi rádi, kdybyste mohli eh, tento nápad podpořit. Pokud by to tak nebylo, tak by to znamenalo, že o tom budeme muset diskutovat příštích letech a snažit se o to nalézt cestu pro to, aby se to do rozpočtu dostalo. Takže tento návrh podporujeme. To je moje obecné konstatování k, této, eh, k tomuto bodu. Vítáme všechny kompromisní návrhy, které byly předloženy a k některým bodům samozřejmě máme výhrady. Sí, señora presidenta, con mucha brevedad para... Ano, děkuji, paní předsedkyně. Jenom velmi stručně. Socialisté podpoří obě věci, to znamená jak váš návrh stanoviska, tak pozměňovací návrhy k rozpočtu. Vyslechli jsme si vaše odůvodnění a souhlasil bych s vámi, že jde o historický okamžik v dějinách Evropy. Musíme postupovat konsistentně. Musí být konsistentní naše slova a kroky. Co se děje e, v radě, e, se zde musí promítnout, musíme pomoci členským státům e, k využívání, k efektivnímu tedy využívání zdrojů v těžkých časech a samozřejmě musíme být také realističtí, pokud jde o konkrétní čísla a musíme se postarat o to, aby se rada uvědomila, že návrhy parlamentu Eh, se opírají eh, o odborné a eh, faktické podklady. Paní Harkinová, děkuji, paní předsedkyně. I já vystoupím velmi stručně. Můžeme podpořit obě věci. Promiňte. Aha, pardon. Não havia problema, podia ser. Eu podia falar. Já bych bývala klidně počkala, paní předsedkyně, ale děkuji. Jenom chci říci, že návrhy, které jsme předložili, nebo které předkládáme, musí zohlednit skutečnou eh, situaci v našich zemích. Dochází ke zhoršení sociální eh, situace, prohlubuje se nezaměstnanost, eh, zvyšuje se chudoba a proto musíme poskytovat daleko větší sociální podporu. Bohužel toto se neodráží e, v tomto projednávaném návrhu rozpočtu, který vůbec e, nezohledňuje e, zhoršování a prohlubování nerovností a sociální situace v řadě členských států, včetně mého. Proto se budeme snažit prosadit, aby byla sociálním otázkám věnována mnohem větší pozornost. I když chápu vaše stanovisko, paní předsedkyně, když říkáte, že to je nerealistické, možná je to nerealistické, pokud je o ten návrh rozpočtu, ale určitě je to realistické v tom smyslu, že jde o zohlednění skutečné, reálné situace v řadě členských států, včetně mého. Děkuji. Paní Harkenová, děkuji paní předsedkyně, já vystoupím velmi stručně, můžeme podpořit obě věci. Pokud je o stanovisko, jenom pár bodů. Podpořila bych eh, přiměřený rozpočet, eh, spíše než navýšení rozpočtu. Určitě mě zklamal návrh eh, Rogera Helmera, který říká, že už je po krizi. Také mi trošku vadí poznací návrh číslo 17, opět pana Helmera, kde se hovoří o vyhodnocení programu pro eh, Fond pro globalizaci. Eh, Ta hodnocení již eh, byla realizována, takže dost dobře nechápu to, ten požadavek, aby se, aby se prováděly další také podpory. To, co jste řekla o těch společnostech, které mají pouze schránku, poštovní PO Box. Nesouhlasila bych s panem Orem, pokud je o, pokud je o administrativní výdaje a jejich snižování, ale podpořil bychom jeho návrh zvýšit rozpočet na aktivní stárnutí. Tolik od nás, děkuji. Dobrá, takže pokud eh, už se nikdo další nehlásí o slovo, můžeme přistoupit k bodu 4 na pořádu dne, to znamená k hlasování. Máte všichni, prosím, hlasovací karty? Dobrá. Takže nejprve budeme hlasovat o stanovisku. Tady eh, bych ráda uvedla, že mohu podpořit poznací návrhy číslo 5 eh, a 6 eh, pana Helmera, pokud by byly považovány za doplnění textu. Takže pokud budete připraven se připojit se k moudrému návrhu paní zpravodajky a pojmu to jako doplnění, pak bude možné, abych je podpořila. Eh, před eh, odstavcem na poznacího číslo 1 pana Helmera, tady jsem proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Neprošlo. Eh, odstavec 1 poznací návrh číslo 2 pana Helmera, také jsem proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi jste? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 3. Paní Harkinové jsem pro. Proti zdrželi se. Přijato. Eh, ostavec 2. Poznací číslo 5 pana Helmera. Já jsem pro jako doplnění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 4 odpadá. Poznací návrh číslo 6 opět eh, mohu je podpořit jakožto doplnění. Kdo je pro? proti, zdrželi se, při, zamítnuto. Poznací návrhy číslo 7 a 9 odpadají. Není poznací návrh číslo 8, paní Šreter a paní Turunen. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme si toto hlasování. Aspoň co věříme, zda funguje zařízení a všichni mají hlasovací karty. Paní Regnerová, nemáte hlasovací kartu a jste pro. Dobrá. Hlasovali všichni? Konec hlasování. A pan Serkas, takže dva socialisté pro, ano. Konec hlasování. 17 pro, 18 proti, jeden se zdržel, neprošlo. O jeden hlas. Pane Stivne Juxi, dorazil jste pozdě, ale nic by to na výsledku ani neměnilo. Nyní po postavce 2, eh, postavce číslo 10, paní Figueiredo a pana Le Iarika. Eh, doporučuji zdržet se, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní ta čísla. A pardon, ještě budeme pokračovat. Promiňte. Takže po odstavce 2 eh, ústní poznací návrh paní Turunen. Eh, mohli jste se s ním seznámit písemně. Já jsem pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 3, poznací návrh číslo 11, pana Helmera. Já jsem proti. Kdo je pro? Proti. Ověříme si. Takže hlasujte, prosím, ověřujeme. Paní Regner je proti. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Takže 15 pro, 23 proti. Jednoznačně zamítnuto. Stále se ve tři poznací návrh číslo 12 od zelených. Kdo je pro? Proti, strželi se, přijato. E, nyní e, Ostalo 4, poznací návrh číslo 13. Já jsem pro, kdo je pro? Proti? zdrželi se, to. Dále stál se 4, pozice na číslo 14, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 15, já jsem pro, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 16, vaší zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Poznací návrh eh, odstavce 5, eh, číslo 17, pana Helmera, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Eh, číslo 18, pan Halman velmi syntetické, to zdvojnásobek, kde je pro osmnáctku, proti, zamítnuto. Eh, ostavec 7, poznací číslo 19 pana Helmera já jsem proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 20, paní Bizoto, já jsem proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme si. Hlasovali všichni. Paní Regnerová, vy jste proti. Konec hlasování 17 ku 17, takže neprošlo. Nyní eh, pozice číslo 21 pana Helmera. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále 88 eh, pozice číslo 22 paní Turinen. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Budeme hlasovat elektronicky o celku. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Paní Regnerová je pro. Konec hlasování. 35 pro, nikdo proti, dva se zdrželi. Naše stanovisko k rozpočtu bylo přijato. A nyní bod 5. Ano, zdálo se mi, že ještě něco chybí, takže teď budeme hlasovat o číslech. Alors, euh, nous en venons à la partie la plus euh, importante, finalement. Takže nyní to je přece nám důležité, samotný rozpočet. Nejprve pozměňovací návrh 6627. Eh, Nejprve čísla. Kdo je pro ta čísla? Proti? Znovu. Poznací návrh 6627. Kdo je pro? Čísla. Kdo je proti? Kdo se držel? Nebylo přijato. To znamená, že odpadají také poznámky. Nyní číslo 6632. Čísla. Kdo je pro čísla? Jde o obnovení návrhu eh, eh, komise. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací číslo 6611. Pan Ery. To odpadá. Takže pozměňovací návrh číslo 6612 čísla pana Eriho. Čísla, kdo je pro? Zpravodajka je proti. Promiňte, kdo je tady pro číslo 6612? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nebylo přijato. Číslo 6634, kdo je pro? 6634, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pardon, přijato. Číslo 6635, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 6613. Ověřit? Dobrá, ověříme si číslo 6635. Ověřujeme. Hlasovali všichni? Paní Regner je pro. Konec hlasování. 22 pro, 16 proti, přijato. Číslo 6613, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 6636, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 6637, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 638, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Číslo 614, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 659, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 639, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 674, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 660 6665, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 6663, kdo je pro? Takže u tohoto návrhu 663 je ústní poznací návrh. Takže s touto změnou, kde přidáváme určité prostředky, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo respektive poznací návrhy 66, 21 a 40 jsou totožné a odpadají, protože jsme přijali číslo 6663. Není tady číslo 6622, který obsahuje pouze poznámky. Tady poznámky, kdo je pro? U ESF, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 6603 a to je od pana Eriho a číslo 641 vaší zpravodajky jsou totožné. Hlasujeme naraz, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Toto Totež u čísla 6615 a 6642, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 6675, paní Figueiredo. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací návrhy číslo 6616 a 43 jsou totožné. Hlasujeme naraz, kdo je pro. Proti zdrželi se přijato číslo 662 a 04. Ne, pardon. Takže 62, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Číslo 664 odpadá. Takže nyní pozměňovací návrh. Poznámky k Euresu eh, číslo 6623. S tím, že tam jsou tedy eh, změny k poznámkám. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Číslo 664, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 6606, doplnění. pro rok a aktivního stárnutí, kde pro, proti, Zdrželi se, ověříme si. Ověříme se číslo 6606. Hlasovali všichni, konec hlasování. 21 pro, 15 proti, 2 se zdrželi. Přijato. Číslo 6000. Eh, bylo staženo 6024, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Není číslo 6628. Jde o vyčlení prostředků do rezervy. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Myslím, že to bylo přijato. Raději se to ověříme, i když myslím, že to prošlo. Buty. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 20 ku 15, je to tedy přijato a budeme hlasovat o komentáři s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro tento komentář, pro tyto poznámky, kdo je proti? Není to jasné, kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Poznámky nejsou přijaty. Pozměňovací návrh 6629 byl stažen. Budeme hlasovat o kompromisním návrhu A. Nejdříve o číslech. Kdo je pro čísla? Při, přijato. Kdo je pro poznámky pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 6630 odpadá. Následuje kompromis B. Kdo je pro čísla? Proti zdrželi se přijat. Kdo je pro komentář? Proti zdrželi se přijat. 6631 odpadá. Hlasujeme o 6617. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijat. 6073 odpadá. 6625 také odpadá. ale budeme hlasovat o poznámkách. 6625. Kdo je pro poznámky? Od paní Turnen. Proti? Zdrželi se. Jsou přijaty. 6667 odpadá, 6646 je stažen, budeme hlasovat o 6618. Pan Ory. Spravodajka je pro, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijat. 6671 Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 6626. Budeme hlasovat o číslech. Kdo je pro čísla? Proti? Zdrželi se? Přijato. Budeme hlasovat o komentáři. Kdo je pro ty poznámky? Proti? Zdrželi se? Přijaty. a přicházíme. E, k 6672, e, e, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijat. Šest tisíc šestset 69 odpadá u čísel, ale budeme hlasovat o poznámkách. Kdo je pro poznámky? Proti? Zdrželi se? Přijaty. 6620 odpadá, stejně jako 6648. Budeme hlasovat o 6649. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 6660 pro, proti, zdrželi se přijat. 6661 pro, proti, zdrželi se přijat. 6650, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 6608 a 51 jsou identické, kde pro? Přijaty. 6670 k číslům, kdo je pro, proti, zamítnut poznámky odpadají. 6600. Eh, no a tu máme kompromis na Tam je to potom stejné další, to je kompromis B. 6609 a 53 6601 odpadá, protože jsme hlasovali o kompromisu B. A budeme tedy hlasovat o dvou identických pozměňovacích návrzích 6609 6653. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijaty. 6654 pro, proti, zdrželi se přijat. 6658 pro, proti, zdrželi se přijaty. 6655, ne. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 6602 k číslům. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. A nyní k poznámkám. Je tam ústní pozměňovací návrh o integraci návrhu pana Bulana o, o, o podnikání a inovacích. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 6660 6 odpadá, 6 656 je stažen, 6657, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 6610 a 6652 jsou identické, hlasujeme o nich společně, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Jsou přijaty. A tím jsme skončili s čísly a máme tu uh, další hlasování. A to je k bodu, dalšímu bodu našem pořadu jednání. Můžeme hlasovat en blok, pokud nemáte něco proti. Jedná se uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A, a to jsou čtyři případy v Nizozemsku. Budeme tedy hlasovat en blok o těchto čtyřech listech. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? jsou přijaty téměř jednomyslně eh, s pár zdrženími se hlasování. Děkuji <clears throat> vám tedy a předávám, předávám předsedání první ehm, místo předsedkyně. Paní Lin. Nyní budeme hovořit o správně pana Dardena, která byla odložena na říjen 6. října. Eh, její hlasování bylo odloženo, ale můžeme hovořit o, tom, o těch kompromisních návrzích. Kompromisy nebyly v angličtině, ty, které nám byly dodané, a proto politické skupiny mají určité potíže s tím, aby zajistili, že tedy se budou moci odhlasovat tyto kompromisní návrhy a my velice děkujeme panu Darenovi, že toto vzal na vědomí a že tedy se rozhodl odložit hlasování o e, tomto textu. Je dobré, abychom hovořili o těchto kompromisních návrzích a e, jsme rádi tedy, že toto hlasování může být odloženo. Merci, madame la... Děkuji vám, paní předsedkyně. Především bych eh, se chtěl zmínit o tom načasování a o postupech a chtěl bych poděkovat výboru za to, že přijal toto odložení hlasování, protože si myslím, že přispěje eh, ke kvalitě eh, celé zprávy a to si myslím, že je důležité. Vedlo k tomu několik důvodů, například i e, překlad, e, aby tedy všichni měli e, dostupný překlad ve svém jazyku a mohli, mohli si prostudovat kompromisní návrhy. Také jsme si přáli zachovat tedy rozumný harmonogram, což bude takové načasování, které nám umožní, doufám, abychom ve výboru přijali na začátku října tento návrh zprávy. A přestože Hlasování na plenárním zasedání je odloženo na eh, listopad, to znamená tedy o poprvní první eh, schůze eh, platformy Matrakový. Tato zpráva bude moci být přijata tedy na výboru podle času, kdy potřebujeme. Co se týče načasování a postupů, myslím, že je důležité také to, abychom jasně dali jako parlament signál navenek ohledně té podstaty, eh, kterou se zabýváme v globálním kontextu. A je důležité, aby tato zpráva jasně ukázala na to, že chudobu Chudobu nelze eh, ponechávat v ústraní, je třeba se jí zabývat, je to prvořada, eh, je to prvořada mm, úloha pro nás, kterou se musíme zabývat. A v rámci této zprávy je důležité, aby témata, kterými už jsme se zabývali v našem výboru v rámci jiných specifických zpráv, byly zde zmíněny, aby tato témata zde se objevila ve e, zprávě v boji proti e, chudobě, a aby to bylo ke změnu v této platformě. Aby tato zpráva přinesla tedy další hodnotu. Tato zpráva je součástí, řekněme, střednědobého neboli e, dlouhodobého plánu do roku 2020 a proto mi připomí, připadá, že je třeba připomenout ty cíle, které jdou možná trochu dál a které, který si přejeme dosáhnout v rámci jednotlivých konkrétních zpráv, které zde již eh, byly probírány. Pokud se nám nepodaří dosáhnout dalších dodatečných kroků, bylo by to zklamání jak pro nás, tak pro všechny, kteří sledují naši práci. Znamená to i zklamání pro občany. Nyní k praktické části. 396 pozměňovacích eh, návrhů bylo, přines, eh, bylo předloženo eh, a to ukazuje, že toto téma je velice zajímavé, probudilo veliký zájem. My jsme připravili návrhy na kompromisní pozměňovací návrhy zhruba 45, 50 těchto pozměňovacích návrhů, které jsou kompromisní týkají se zhruba 230 pozměňovací návrhů, které původně přišly. To znamená, že bychom se dostali k nějakým 160-170 pozměňovacích návrhům celkem. A to už by nám samo o sobě pomohlo, abychom dobře strukturovali celou zprávu a všechny ty pozměňovací návrhy. Největší část, a to bych chtěl říct, eh, tohoto návrhu, těchto kompromisních návrhů, se byly vytvořeny na základě širšího koncensu. Znamená, to jsou kompromisní návrhy, které se týkají toho, že je třeba podporovat eh, zaměstnanost, eh, je třeba zaměřit se na ty nejslabší a nejzranitelnější, na lidi s postižením, eh, bezdomova, a ženy, mladé podobně. Tam jsme dostali opravdu koncensu. Pak je zapotřebí, aby se mezinárodní eh, organizace také toto učili, účastnily. Je třeba dalšího monitoringu, je třeba spolupráce s platformou, je třeba postupovat v evropském rámci, je třeba hájit základní práva, eh, prosazovat eh, vzdělávání pro celého života, věnovat se politice, bydlení. To jsou věci, které by neměly působit problémy a mm, jsou to věci, které už byly probrány na předchozích schůzích. Takže to by mělo projít pořádku. Pak už jsou ale jiné, trochu problematičtější prvky. E, o tom už jsme se zmiňovali u předkládání jednotlivých pozměňovacích návrhů. Ale opravdu doufám, že se nám podaří dosáhnout e, schody. A chtěl bych připomenout to, co už bylo vykonáno e, u nás ve, ve výboru a co už v podstatě bylo dohodnuto a ještě k tomuhle přišlo několik komentářů. Eh, jedná se o minimální eh, příjem, kde jsou určité ještě eh, různé názory na to. Jedná se o možnou dočasnou pozici ohledně vhodnosti legislativní iniciativy. Komise to je ještě věc, o které třeba ale mělo by se nám podařit aspoň o kousek se posunout před pak je tu, pak je tu právní rámec Ehm, mezivládní konference, pak se tu jedná o, o pracovníky z třetích zemí eh, a tam ještě máme ještě další diskuze v dalších eh, tématech. Nicméně třeba všechno zvažovat eh, v kontextu hospodářského řízení. A je třeba připravit takový text, který nám umožní, abychom našli řešení daných témat. A jak už bylo řečeno, eh, mám pocit, že ta diskuze do posud byla konstruktivní a že se nám podaří těchto cílů dosáhnout. Uh, Děkuji. Přeje si ještě nějaký řečník k tomuto promluvit? K této... Pokud ne, tak eh, předám slovo paní Figueiredo. Děkuji vám, paní předsedající. Náš kolega, pan Darden, společně s pracovníky, spolupracovníky, provádí záslužnou a konstruktivní práci, snaží se dosáhnout co možná nejširšího společného jmenovatele mezi eh, jednotlivými eh, složkami eh, našeho výboru mezi jednotlivými politickými skupinami a my takto přijímáme také odložení hlasování i na základě hm, požadavku mnoha poslanců protože, jak už bylo řečeno, byly zde potíže i s překlady. Tyto kompromisní pozměňovací návrhy jsou eh, velice eh, velice rozsáhlé, jejich veliký počet a je třeba si je bedlivě prostudovat. Jak už řekl pan eh, zpravodaj, dochází zde k různým pohledům na věc. A ty neplynou jen z analýzy zhoršování se chudoby a nerovností. Tyto eh, rozdíly ve vnímání nebo v pohledu na věc vyplývají také z pozic eh, vztahující se k jiným eh, věcem, konkrétně tedy k příčinám toho, proč dochází k prohlubování nerovností a prohlubování chudoby. Na tuto věc právě zde jsou odlišné názory v Evropském parlamentu a to je známo. To samozřejmě nebude ulehčovat hlasování eh, u některých pozměňovacích návrhů. A nebude to ulehčovat pozici ani u některých kompromisních návrhů. Eh, některé z nich, co, jak zde bylo řečeno, už jsou tedy připraveny eh, s většinovým koncensem. Téměř všechny ale příčiny chudoby nejsou vyřešeny. Nadále přetrvávají a dokonce se prohlubují. A proto se prohlubuje i chudoba sama, stejně jako nerovnost. To víme velmi dobře problémy takzvaných eh, plánů na šetření, na přísnou eh, rozpočtovou disciplínu. Víme, eh, k čemu také mohou vést. Známe oběť v našem státě v Portugalsku víme, co zbývá v Portugalsku z takzvaného sociálního státu. Ale u nás v Portugalsku problém chudoby a ner- sociálních nerovností dosáhl neudržitelné úrovně. A bohužel tato zpráva tomu nepřinese řešení. Řešení spočívá v jiných politikách, které však nejsou měněny tak, jak by bylo zapotřebí. A proto naše stanovisko na jedné straně je pozitivní ohledně tedy práce, kterou provádí náš kolega, ale na druhé straně musíme kritizovat také eh, politiky Evropské unie, které nadále se drží takový stanovisek, které zhoršují chudobu a nerovnosti. Děkuji. Pantali. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní eh, předsedající. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji, protože projevil eh, ochotu k dobré spolupráci se stínovým zpravodaji. Trošku je mi líto, že vzhledem k té naléhavosti to hlasování se dnes nekoná, a sice proto, že tady došlo k nějakým problémům s překlady. Myslím, že právě dnes se nacházíme v době, kdy by parlament měl připomenout, jakou má roli a to na úvod eh, konference, která se bude konat velmi brzy, tedy 16. října. A bylo by dobře, kdyby parlament vyslal velmi silný eh, signál. Nevím, kdy k tomu hlasování dojde, ale poté první eh, konferenci dojde v okamžiku, kdy to stanovisko ještě nebude schváleno a to je mi líto. A co se týče zprávy samotné, eh, mně se eh, velmi líbí. Myslím si, že otázky spojené s chudobou eh, by měly připomenout všem členským státům a také komisi, že v kontextu hospodářské krize, krize sociálních systémů máme velký úkol chránit ti, mezi námi, kteří jsou nejzranitelnější, tak aby z našich společností nebyli vyloučeni. A jde o to, aby právě ti, kteří jsou eh, chudí, dostali naši pomoc, kterou potřebují. Jde o to, jak zachovat jejich lidskou důstojnost a jde také o to, jak zajistit rovnost práv, například práva na bydlení, práva na práci, nebo práva na veřejné služby. Myslím, že v tom spočívá jádro vytváření sociální Evropy a já doufám, že tato zpráva bude jedním z prvních signálů, jedním z prvních kroků, které pohnou členské státy k tomu, aby s tím něco udělali. Děkuji vám. Já bych chtěla jako stínová zpravodajka za ALDE eh, poděkovat za spolupráci panu zpravodajovi. Myslím, že eh, ta zpráva je velmi hodnotná a je důležité, abychom přijali správný, co nejlepší text a jsem eh, velmi ráda, že se nám podařilo nalézt kompromisy. Myslím, že nám všem jde o stejnou věc, jde o to, jak řešit chudobu a otázku bezdomovectví v celé Evropě. Já souhlasím s tím, co říkala paní Dali, že škoda, že ta zpráva není přijata před tím dnem boje proti chudobě. Nicméně, jak už jsem říkala na schůzce stínových zpravodajů, jde o to také, jak tu otázku chudoby eh, eh, udržet jako aktuální co nejdéle. Víme, že v říjnu bude ten den boje proti chudobě, potom se o tom bude hlasovat 16. na plném zasedání se to bude probírat eh, buď na tom druhém říjnovém, anebo v listopadu. Takže chudoba bude na pořadu jednání velmi dlouhou dobu a e, i ta vaše zpráva se bude déle probírat. Je tady několik bodů, o kterých my už jsme hovořili na schůzce, kterou jsme měli. E, týká se kompromisu Z, tady bych nesouhlasila e, s tím, co říkala paní Figueiredo o škrtech v rozpočtech. Já si nemyslím, že bychom na to měli pohlížet eh, z toho pohledu, že to buď dobré nebo špatné. Já myslím, že to je prostě realita, se kterou eh, nejde nic dělat a to by se také v té zprávě mělo projevit. A jsem také velmi ráda, že jste přijal kompromis L, LL, eh, kde jde o to, že to nejsou pouze ženy, kterých se týkají určité zodpovědnosti, ale také muži, kteří přinejmenším jako eh, otcové musí eh, plnit určité úkoly. A potom bych chtěla u N navrhnout, abychom tam přidali bod 128. Mm, nevím, jestli s tím budete souhlasit, ale byla by ráda, tomu tak bylo. Potom jsme diskutovali o distribuci jídla, bylo by dobře, kdybychom se na to mohli podívat podrobněji, až budeme mít eh, anglický překlad. Já vím, že pro nás, kteří pracujeme pouze v angličtině, to je obtížné, přestože eh, mý eh, spolupracovníci mi to přeložili, ale samozřejmě dokud nebudeme mít všichni stejné znění, stejné texty, tak se nám nepodaří dohodnout se na těch niancích, Kolikrát se může lišit jedno, dvě slova, ale to jedno, dvě slova, jak víte, můžou být zásadní pro chápání významu. Kompromis T, tady jde o spolufinancování, tady máme určitý problém a potom je tady žádost o rámcovou směrnici a já si myslím, že já si myslím, že je důležité, aby ta rámcová, by nebylo žádáno o rámcovou směrnici, to nechceme a myslím, že eh, vaše zpráva bude mít více podpory, když se to tam neobjeví. Co se týče eh, legislativního návrhu na zavedení minimálního příjmu na úrovni členských zemí, tak já bych byla pro. Už jsme o tom diskutovali, když jsme eh, probírali zprávu paní Figueiredo, ale myslím si, že to lze dělat prostřednictvím výměny příkladu osvědčené praxe. A zase, pokud tady bude požadavek na přijetí legislativy na zavedení minimálního příjmu, tak by to mohlo zkomplikovat její přijetí, protože řada lidí z různých politických skupin by to podpořit nemohla. A já si myslím, že jinak by pro tu vaši práci byla velká většina, protože jde o to, jak zvýraznit otázky spojené s chudobou na evropské úrovni a vaše zpráva je jakýmsi měřítkem nebo opěrným bodem pro všechny, kteří se budou dívat na to, co chce Evropský parlament dosáhnout eh, při snižování chudoby. Vím, že tady máme ještě před sebou hodně práce, zajistit si všechny ty jazykové verze, tak aby se toho jednání mohlo zúčastnit více lidí, ale v každém případě vám chci poděkovat za práci, kterou jste na té zprávě odvedl a za velkou ochotu ke spolupráci s námi stínovými zpravodaji. Myslím, že způsob, jakým se nám podařilo spolupracovat, je velmi kvalitní. Takže, pane Dardene, eh, vám děkuji. Pokud eh, k tomu už nikdo nic nemá, tak bych chtěla dát ještě na závěr slovo panu Dardenovi, aby to uzavřel. Děkuji. Děkuji za ta tři vystoupení k mé zprávě. Myslím, že nastala situace, kdy budeme moci to Eh, posunout ku předu a pokud zpráva bude přijata před 17. by to bylo ještě lepší, kdyby to bylo přijato před 17. říjnem, ale i tak si myslím, že bude dobře, pokud to bude už přijato výborem, protože i tak to bude určitý signál, eh, i když nebude ten obsah úplně jistý, ale minimálně to dá najevo, že eh, jsou tady lidé, kteří bojují eh, proti chudobě, uvědomují si, jak je to důležité a jak je důležité zachovat lidskou důstojnost, protože to bylo už řečeno také v těch vystoupeních. A dále, co se týče toho harmonogramu, za dva týdny podle vás eh, minimálně bychom měli mít ty překlady. A pokud je tedy budeme mít ve francouzské a anglické verzi, tak si myslím, že budeme moci eh, splnit ten harmonogram, o kterém tady byla řeč. Děkuji. A nyní se dostáváme k bodu číslo 10. Eh, nemohu vám tedy definitivně říct, kdy se to dostane na plenární zasedání, ale eh, na výboru se o tom bude hlasovat 6. října. Takže teď jsme u bodu číslo 10, hodnocení Evropské strategie zdraví a bezpečnosti při práci 2007-2012 v polovině období. A já tím dávám slovo paní zpravodajce Karimě Deli. Děkuji, paní eh, předsedající. Vážení kolegové, Právo na zdraví je základním právem. Všichni evropští občané mají stejnou záruku na pracovní podmínky, které eh, nebudou ohrožovat jejich zdraví, jde tedy o jejich bezpečí, bezpečnost, ale také o jejich zdraví. A je potřeba, abychom tyto podmínky zajistili a je potřeba si připomenout, že je na čase postarat se o to, aby se zlepšilo pohoda při práci a kvalita pracovních podmínek. Také jsme si uvědomit, že žijeme v době hospodářské krize a velkých politických změn a je potřeba toto sdělení eh, rezolutně eh, podpořit. Je potřeba skončit eh, ty pracovní podmínky, které nejsou příznivé pro zdraví jde jak například bránit proti eh, rizikům psychosociálním, jako je eh, stres, ale také eh, šikana, ponižování a, a tak dále. Dále mám na mysli to, že mnoho zaměstnanců Eh, má velmi obtížné postavení a dochází ke zhoršování vztahu na pracoviště. Kolikrát jsou dohnáni až k sebevraždě na pracovišti, protože to má potom samozřejmě obrovský dopad na eh, ostatní kolegy, ale i tak na jejich rodiny. A proto si myslím, že bychom se měli eh, zaměřit také na rakovinu, která představuje jeden z hlavních faktorů umrtnosti. Každý rok 168 tisíců pracovníků utrpí eh, zranění nebo zemře na následky nějakého zranění nebo onemocnění související s jejich pracovních činností. Chtěla bych připomenout eh, také um, Eh, tu krizi eh, s potravinovou týkající okurek. A víme, že eh, strategie na rok 2007-2012 navrhuje několik způsobů, jak postoupit kupředu u těchto aspektů, nicméně nechci zatajovat, že já nejsem spokojená touto strategií. Jsou tady nekonsistentnosti, opomenutí u těch nekonsistentností. Jde například o nedostatky při zavádění politiky bezpečnosti práce a dalšími veřejnými politikami, ať už to je zdravotní eh, politika, průmyslová politika, dopravní politika, nebo vzdělávací politika, nebo energetická politika. A také mi přijde důležité přijmout eh, opatření pro mm, omezení chemických a dalších biologických rizik, tak eh, jak to je například v nařízení REACH. Dále je potřeba závazným způsobem eh, zavést určité eh, kritérium, určitý počet inspektorů práce 10 na 10 tisíc zaměstnanců, eh, dále úpravu pracovní doby, tak například u některých atypických zaměstnání, jako jsou práce na noční směny nebo jiné typy netypické pracovní doby, čím jsou postiženy zejména ženy nebo mladí lidé. A Evropská legislativa v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci eh, si klade za cíl sociální Evropu a toto by mělo být doplněno eh, konkrétními směrnicemi, které budou ambiciozní a které se budou týkat jednotlivých sektorů. A chtěl bych také připomenout, že nestabilnost eh, pracovních míst je rizikem. A zase je to riziko, které se dotýká těch, kteří jsou nejchudší. Týká se to Eh, například zaměstnanců v některých průmyslových odvětvích, kteří jsou vystaveni eh, různým rizikům, psychosociálním a dalším. Tato legislativa, která se klade za sociální Evropu, jak jsem to říkala, by měla být doplněna ambiciozními eh, specifickými směrnicemi, například v některých sektorech. Byla bych ráda, kdybyste mohli podpořit návrh na přijetí těchto směrnic, aby ta, eh, ten evropský rámec byl konsistentnější. Ale to není všechno, je potřeba také více zapojit sociální eh, partnery a zaměstnance samotné, tak aby nástroje, které vytváříme, eh, pomohly všem zaměstnancům bez na jejich statut. A na závěr bych chtěla upřesnit, že úsilí na zlepšení zdraví a bezpečnosti při práci eh, je eh, obecně prospěšné pro všechny, protože pokud se nám to podaří zlepšit, tak to bude mít velmi pozitivní výsledky v několika oblastech. Zejména mm, to bude mít, to bude k osobnímu prospěchu zaměstnanců, ale povede to také k velmi dobrým ekonomickým a sociálním výsledkům. Rozhodně by nemělo docházet ke zhoršování zdraví a bezpečnosti při práci a k tomu je potřeba hlavně politické, mm, politické vůle a já jsem si jistá, že náš výbor bude jednat. Yes, thank you. Děkuji, paní Rapty. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych poděkovala kolegyně za její vynikající zprávu. Myslím, že zpráva obsahuje naprosto většinu relevantních témat a je to výborný základ, který můžeme, ze kterého můžeme výjít. Souhlasím prakticky ve všem s přístupem zpravodajky. Obzvlášť bych vyzdvihla eh, legislativní návrhy, Jeden se týká eh, psycho, psychosociálních rizik eh, a eh, problémů v oblasti duševního zdraví. A druhý pak se týká nedostatečné zaměstnanosti. Je velice důležité, aby pracovníci, kteří upozorňují na případné vnitřní nedostatky na pracovišti, měli zaručenou ochranu. Myslím, že prospěje všem, také když si připomeneme, že je třeba pomoci členským státům v tom, aby zavedli kvalitnější legislativu. A je třeba také naschromážit příslušné vědecké údaje a podklady. Zároveň je třeba podpořit výměnu osvědčených postupů a podpořit hospodářskou podporu, eh, ekonomickou podporu nejenom prostřednictvím ESF, ale také prostřednictvím sedmého rámcového programu. To se týká podnětů v oblasti inovací a výzkumu, e, což jsou také věci, které mohou přispět ke e, zlepšení ochrany e, zdraví a bezpečnosti při práci. Máme zkušenosti ze šestého rámcového programu. Paní Karim zmínila obě strany celé rovnice, to znamená jak pracovníky, tak zaměstnavatele kteří by měli být eh, zapojeni do přijímání rozhodnutí v oblasti BOZP. Je třeba posílit spolupráci a koordinaci, zapojit do toho eh, různé existující evropské organizace a výbory, které se zabývají problematikou BOZP. To je rovněž velmi důležité. Domnívám se také, že bychom měli zavést jako povinnost podniků dodržování určitých norem na pracovišti. Především by šlo o vytvoření pobídek či motivací, ale zároveň by měly být stanoveny určité sankce, pokud by podniky porušovaly legislativu v oblasti eh, bezpečnosti a zdraví při práci. Myslím, že třeba se velice podrobně zaměřit na ochranu zdraví pracovníků se zdravotním postižením. Této oblasti musíme věnovat obzvláštní pozornost. Stejně tak je třeba se zaměřit na pracovníky, kteří jsou příslušníky tzv. zranitelných skupin, Také třeba se eh, pokusit nějakým způsobem o harmonizaci eh, legislativy, příslušné legislativy v členských státech, A je třeba také sledovat samozřejmě poté, do jaké míry podniky tuto legislativu dodržují. Eh, celkově, kromě pracovníků v tradičních zaměstnáních, jsou rovněž lidé, kteří e, pracují například e, v podnicích, e, které vyvíjí nejvyspělejší technologie, jako jsou nanotechnologie, nebo podniky, které vyrábějí nové typy chemických a biologických produktů. Jejich situace je rovněž třeba zohlednit. Měli bychom pamatovat nejenom na evropský průmysl dneška, ale i zítřka. A tím, myslím, již skončím, paní předsedkyně. Myslím, že není mnoho co dodávat k vynikajícímu návrhu zprávy paní Deli. Ehm, jenom upozorním, že předložím jeden či dva pozměňovací návrhy, eh, které by mohly eh, zprávu ještě malinko vylepšit, eh, s tím, že mi vždy jde především o zdraví a bezpečnost při práci evropských pracovníků a zaručení jejich důstojnosti. Děkuji mnohokrát za slovo, paní předsedkyně, a ještě jednou blahopřeji eh, Karimu a děkuji stěným zpravodajům. Děkuji, pan Bach a pan Koferaty poté. Děkuji, paní předsedající. Děkuji také Karimě Dali, Deli za velmi dobrou zprávu. Myslím, že ta zpráva je velmi vyvážená a kompletní, ale Vzhledem k počtu stran si myslím, že k ní určitě půjde ještě něco dodat. Myslím, že v otázce bezpečnosti existují určité rozdíly mezi politickými skupinami, o bychom měli diskutovat. Jde tady určité důrazy a paní Deli klade velký důraz na subdodavatele a podmínky pracovníků u subdodavatelů. Myslím, že s tím jsou problémy, netýká se určitě jenom Eh, jednotlivých podniků, ale víme, že tady jsou celé řetězce sub a sub a sub eh, dodavatelů a jde velmi, je velmi obtížné někdy zjistit, kdo má přesně odpovědnost za zajištění některých pracovních podmínek a myslím, že to také komplikuje to, že existuje rozdílné právní, právní úpravy eh, pracovních podmínek a e, ve členských zemích. A proto si myslím, že bylo dobře, kdyby minimálně vznikl nějaký přehled o těch informacích a také nějaký systém pro výměnu osvědčené praxe, tak aby e, šlo propojit tyto politiky e, s jinými oblastmi. A na to si myslím, že musíme klást velký důraz. Dále si myslím, že dobrý nápad je posílení inspektorátů práce Myslím, že můžeme mít nejlepší eh, možné zákony, ale když to potom eh, nebude nikdo kontrolovat jejich provádění a nikdo nebude stanovovat sankce za jejich nedodržování, tak to k ničemu neposlouží. A stejně tak eh, vnímám velmi pozitivně zmínky o těch nových technologiích, zejména o nanotechnologiích. A myslím, že ještě k tomu bude potřeba si pořídit studie, abychom věděli, jaká jsou všechna rizika, která by z toho mohla vyplývat. Dále pozitivně pohlížím na mm, zmínku o stresu při práci. Karima zmiňuje několik příkladů, které dokládají, jak důležité eh, to je, jaké negativní psychosociální to může mít, eh, různá rodinná dramata, a další negativní dopady a potom část 9, tady si myslím, že bychom o tom ještě mohli diskutovat, myslím, že tady chybí eh, jasnost, podobně se to týká ke bodu 30. A jak říkají statistiky, dochází k mnoha nehodám nebo úrazům ale netýká se to pouze té práce samotné, ale i se to týká dopravy z, nebo do a z práce. A proto bychom to měli propojit také s otázkou bezpečnosti silničního provozu. Těším se na další spolupráci. A myslím, že ještě budeme muset diskutovat o jednotlivých pozměňovacích návrhích a těším se velmi na ty diskuze. Thank you very much. Uh... Mnohokrát eh, pan Koferoty a poté pan a poté další. Děkuji vám, paní předsedající. Také chci poděkovat paní kolegyni Deli za úsilí, které věnovala eh, tomuto tématu, také za argumenty, které předložila v tomto návrhu. Oceňuji její ochotu a ochotu stínových zpravodajů. Chtěl bych se zastavit z mnoha témat u dvou. To první se týká právě subdodavatelů. To je eh, fenomén, který se hodně rozvíjí v poslední době, ještě se prohlubuje za krize, protože mnoho výrobních systémů se snaží čelit nárůstu nákladů anebo větší konfliktnosti na trhu tím, že přijali poměrně rozvolněně tu praxi zadávání práce subdodavatelům. Já si myslím, že zde jsou věci, které můžeme využít k tomu, aby byli chráněni pracovníci, kteří jsou součástí tohoto dlouhatánského řetězce pracovního, tak aby vznikla povinnost, zákonná povinnost aby eh, organizace, které zastupují buď podnikatele a, nebo pracující nebo obojí, aby tedy museli zajistit, eh, eh, že bude jasně známo, k čemu mají sloužit tyto jednotlivé mm, tyto jednotlivé dodávky nebo subdodávky. Eh, je totiž třeba definovat, eh, zda tedy účelem té subdodávky má být určitá služba či určitá produkce a eh, co je finálním cílem, neboli co je ta, ten cílový produkt nebo cílová služba, která má být poskytnuta. To musí být jasně oznámeno. Příliš často si myslíme, že problémy se týkají konkrétně tedy osob, Eh, které mohou, eh, mohou se ocitnout v určitém ohrožení poté, co ten eh, produkt je montován nebo co dochází té finální službě. Ale já si myslím, že bychom se měli zaměřit na bezpečnost už od samotné projektace, projektační fáze nového výrobku anebo nového způsobu produkce. Nikoli ex post, ale už předem, už tehdy, když konkrétní výzkum nebo hm, příprava nové výroby nebo nového výrobku eh, je teprve zahajován. Je třeba, abychom připravili eh, takové podmínky, abychom předešli rizikům a zajistili co možná nejvyšší efektivitu. Je třeba eliminovat rizika od samého počátku, je třeba jasně stanovit že je zapotřebí eh, se zabývat bezpečností už při definici toho, co vlastně bude tou inovací nebo proč je třeba učinit určitou inovaci. Takže eh, Význam takové zákonné normy, o které se nyní bavíme, je, myslím, velice důležitá. Je třeba, aby byla vstažena už na oblast eh, nebo na etapu samotné přípravy a výzkumu. Děkuji. Paní Heš. A pak pan Cia. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, já eh, tady zastupuji stílého zpravodé pana Krojcmana, který tady bohužel eh, z rodinných důvodů nemůže být. první řadě bych chtěla poděkovat za výbornou eh, spolupráci, za předložení této velmi dobré zprávy. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je pro naši skupinu velmi důležitá záležitost a my vítáme posílení této problematiky na evropské úrovni, ale i přesto bychom se měli pohybovat v rámci evropských kompetencí a respektovat princip subsidiarity. A e, nevždy je správnou odpovědí přijítí nové legislativy, protože potřeba využívat i stávajících nástrojů. E, v této oblasti již bylo dosaženo mnohého, jak také vyplývá z zprávy komise k, v polovině období. E, víme, že také klesl počet úrazů při práci a otázkou je, jestli s tím nějak souvisejí ekonomické nebo hospodářské nebo hospodářský vývoj. Neměli bychom se podělat na určitých spekulacích, co k tomu vedlo, ale myslíme si, že je možné vytvořit studii, která by zkoumala eh, všechny souvislosti v těchto trendech. Myslíme si, že pravidla pro zajištění bezpečnosti a zdraví při práci by měla platit eh, univerzálně a proto by měla být zajištěna konsistentnost eh, všech eh, nástrojů. Myslím, že už v okamžiku, kdy zaměstnavatel neohlašuje určité skutečnosti, tak tím porušuje legislativu. A proto bychom měli přijímat opatření, která jsou eh, dobře, která jsou praktická. Dále jde o odstranění těch výjimečných případů u pracovní doby, protože to neodpovídá v současné situaci dále jde o to, aby úpravy byly technicky dobře proveditelné, protože si nemyslím, že bychom měli přijímat eh, úpravu, která se technicky těžce provádí. Pak jsou tady eh, odvětví ekonomiky, která vzrůstají na významu a je potřeba anticipovat problémy, které může docházet abychom chtěli varovat nicméně před tím, abychom přijímali ukvapené závěry, protože bychom rádi, kdyby komise proskoumala tato odvětví předtím, než přistoupí k přijímání opatření. Jinak si myslím, že tato zpráva je dobrá, představuje dobrý základ pro další diskuse a rádi se přispějeme a pan Krojčman se těší na další spolupráci. Thank you. Um... Děkuji. Paní Saja, pan Engel. Paní Saja. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za tuto zprávu, která se zaměřuje na velmi důležitý cíl, tedy bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Eh, já bych ráda zmínila ještě některá témata. Je zde, existuje celá řada návrhů na novou legislativu. Myslím, že by bylo důležité se zaměřit také na provádění aktuálních směrnic, možná spíše než navrhování směrnic nových. Myslím, že dobré řízení v oblasti eh, BOZP eh, na úrovni podniku je důležitější eh, než zvyšování objemu legislativní tvorby. Měli bychom se zaměřit na to, aby to, co již v této oblasti existuje, ty stávající směrnice byly řádně prováděny proto jsem trošku zklamána tím, že se zde představuje tolik nových legislativních návrhů. Dále mi ve zprávě chybí zmínka o tom, že také zaměstnanci sami nesou zodpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Oni jsou dokonce tím nejdůležitějším prvkem. je důležité, do jaké míry zaměstnanci sami dodržují eh, bezpečnostní normy. Eh, to, myslím, by se ve zprávě také mělo objevit. A třetí věc, eh, zpravodajka všeobecňuje o témat, jako jsou subdodavatele, práce na dálku, malé a středně velké podniky. V různých zemích je úzus jiný ne všude eh, pracovník usudovatelské eh, organizace je na tom špatně, ne vždy je práce na dálku eh, zatěžující. Musím a také v mnoha malých a středně velkých podnicích atmosféra dokonce lepší než v podnicích velcích, velkých. Takže bych byla trošku opatrná u takovýchto generací, u takovýchto ze všeobecnění. Nicméně se domnívám, že zpravodajka odvedla velmi dobrou práci a i já se těším na další spolupráci na této zprávě. Děkuji. Děkuji. Pan Engel a poté paní Lambert. Vážení kolegové, zpráva kolegyně Deli je výborný základ, na kterém budeme moci dále budovat. Já bych se se chtěl zaměřit eh, na otázku příliš dlouhé pracovní doby a nedostatečného odpočinku při práci. Eh, ve srovnání s panem Kreutzmanem si myslím, že toto je velmi podstatný faktor, který má dopad na zdraví, protože se nedodržují ta pravidla. Víme, že nedostatečný odpočinek potom zvyšuje stres, ale má také velmi vliv na fyzickou únavu odpočinek eh, není nějaký výmysl eh, zákonodárců, to všechno vyplývá z eh, lékařských poznatků o tom, kolik času potřebuje lidské tělo nebo lidský organismus na to, aby se zotavil a obnovil energii a tím bychom se měli zabývat. se ještě upozornit na to, že v té zprávě by možná bylo možné vylepšit zmínku vývoj posledních deseti, o vývoji v posledních deseti letech kdy došlo k poklesu muskoskeletárních poruch, protože asi eh, se zmenšil počet těch zaměstnání, která souvisela s fyzickou zátěží a teď tady má více zaměstnání, která jsou eh, více spojována s těmi psychosociálními riziky. Myslím, že tuto oblast bychom mohli více zdůraznit. A bych velmi rád eh, všechny ty věci s vámi nebo s ostatními ještě skonzultoval. Thank you. Um... Děkuji. Paní Lambert, prosím. Děkuji. Jistě vás nepřekvapí, když, řekne, že se řek, když, když řeknu, že kolegyně vypracovala skvělou zprávu. Jenom bych ještě upozornila jedna, jedno, dvě témata, částečně v reakci na tuto dnešní diskusi eh, a také jsou zde jedna či dvě otázky, které by si zasloužily další vyjasnění. E, někteří z vás e, zmiňovali odpovědnost zaměstnanců, odpovědnost pracovníků samých. Samozřejmě je pravda, e, že nesou odpovědnost za to, aby dbali na dodržování bezpečnostních předpisů a mechanismů, které jsou nastaveny jich na pracovišti, a zároveň je to otázka také povědomí o, o tom, co se očekává od pracovníků samozřejmě eh, existuje již mnoho legislativních aktů, eh, členské státy to mají legislativně upraveno. Já si myslím, že je třeba se zaměřit také na vzdělávání o těchto otázkách, buď ve školském systému nebo v rámci eh, přípravy na provádění konkrétní, konkrétní práce tak aby lidé dobře věděli, co se od nich čeká. Studie totiž svědčí o tom, že zejména například mladí lidé mají jen velmi malé povědomí o vhodných postupech na pracovišti. Takže to je, myslím, také jedno z témat. Myslím, že je třeba si uvědomit, že ve dnešním světě práce lidé častěji mění práci, buď ze svého vlastního rozhodnutí, eh, anebo jsou k tomu vlastně nuceni. Eh, to sebou nese velký tlak také na to eh, řádným způsobem uvádět, uvádět pracovníka do nové práce a vůbec do kultury na pracovišti, na daném pracovišti Často také lidé mají eh, krátkodobé pracovní smlouvy nebo pracují na snížený úvazek a zejména pracovníky eh, dávaní k dispozici přes agentury eh, jsou pojímáni vlastně jako, jako bezpotřební zboží. Hovořila jsem s některými z lidí, z chudších občanů, kteří získávají práci přes agentury a často se ocitají situace, kdy se od nich čeká, že vyřeší určitý problém. V jednom hotelu například mi řekli, že jediná, eh, jedna, jediná práce, která vždycky byla zadávána eh, přes agentury, eh, bylo čištění obrovských pečících trub v kuchyních toho hotelu. Lidé tam přicházeli do kontaktu s toxickými chemikáliemi. Takže si myslím, že by měli existovat lidé, kteří budou pověřeni proškolováním pracovníků, kteří eh, působí v daném podniku na eh, časově omezenou dobu, buď přes agenturu nebo přemají eh, pracovní smlouvu pouze na krátkou dobu. Dále otázka stresu na pracovišti. Celá řada otázek, pardon, třeba celá řada podniků nemá vůbec zelenou strategii či koncepci pro řešení stresu, jeho řízení v zájmu minimalizace eh, stresu, eh, alespoň na pracovišti. Samozřejmě eh, naše možnosti, jak řešit stres mimo pracoviště, jsou omezené. Takže toto jsou podle mne důležité oblasti zprávy. A dále otázka léčení chorob z povolání. Já jsem si vědoma toho, že v některých zemích existuje nedostatek zdravotních pracovníků pro tuto činnost, například ve Spojeném království. Je to, myslím, i jediné odvětví zdravotnické, kde se od lidí čeká, že si sami zaplatí své vzdělání. Takže možná bychom mohli také vytvořit pobídky pro to, aby se eh, více lidí začalo zajímat o působení právě v oblasti eh, chorob z povolání. Eh, myslím, že to souvisí také se stárnutím eh, populace, včetně eh, tedy té aktivně zaměstnaných. Děkuji, abych se vrátila ještě ke slovům Karimy Deli. Všichni hodně hovořili o provádění již existující legislativy. To, co vadí ve své zprávě, je velmi důležité. Já jsem že zastávala názor, že my, jakožto výbor, abychom se měli více zaměřovat na provádění legislativy eh, v oblasti eh, BOZP. Eh, vím, že také ve výboru IMCO se tomuto věnují. Já bych byla ráda, kdybychom tady my sehrávali tuto roli, protože v, v, v průběhu minulých let bylo přijato mnoho legislativy v této oblasti. Bylo to v rámci spolurozhodování, naše pravomoci tady byly rovnocené s radou. A máme tedy přijatou všechno tuto legislativu, ale vůbec nevíme, jak to vypadá s jejím prováděním, v provádě, s prováděním ve velkých organizacích, eh, v menších organizacích, eh, zda tedy členské státy skutečně implementují tyto věci. Já eh, bych byla velmi ráda, kdyby, kdybychom se zaměřili právě na to, jako to hovořila i paní Esaja, protože dokud mám jistotu, že řádně je prováděno to, co již existuje, je skutečně vhodné zavádět další novou legislativu Myslím, že by bylo důležité, abychom se my jako výbor zabývali eh, možností, jak apelovat tedy na eh, větší důraz na implementaci, abychom se zaměřili na, na provádění od těch nejvyšších úrovní až na samotné pracoviště. Eh, Také souhlasím s tím, co říkáte, paní zpravodajko, ohledně subdodavatelských činností, zejména v oblasti jaderné energetiky. Myslím, že myslím, že je to problém, který bychom se měli zabývat. Také zmiňujete stres a psychosociální zátěž a faktory. Eh, vím, že komise v této věci má k dispozici celou řadu studií, ale myslím, že potřebujeme eh, další studie, eh, tak abychom zjistili, jaká je proveditelnost případných kroků. A pokud je o směrnici o muskuloskletárních eh, poruchách, eh, tak ta je velmi důležitá. A myslím, že pokud bychom eh, tam stres jak se pokouscích promítali do různých legislativních aktů, tak to bychom asi ten, to bychom asi ten, ten tento faktor úplně nejvhodněji neošetřili, pokud bychom to pouze zapracovali do této směrnice o muskuloskladálních poruchách. Myslím, že to je téma, které se zaslouží samostatně ošetřit. Myslím, že do budoucna bychom se tímto tématem měli eh, měli důrazně zabývat. Proto si myslím, že směrnice MSD, tedy o muskuloskletálních poruchách, by do budoucna měla být vnímána zcela odděleně od práce o snahách a o snah na omezení stresu a psychosociálních faktorů. Jinak samozřejmě, paní Deli, mohu jedině souhlasit eh, s ostavcem eh, ohledně směrnice o pracovní době. A až dojde na diskuse na toto téma, tak moje, moje, posla- moje politická skupina bude předkládat určitě pozměňovací návrhy. Takže nyní dávám slovo vám, paní zpravodajko. Děkuji, eh, děkuji vážení kolegové. Myslím, že toto téma velmi zajímá všechny, ne pouze mne, a těším se tedy na, na zajímavou spolupráci. Ráda bych se vrátila eh, k některým věcem, které zazněly v diskusi. Mnoho z vás eh, říkalo, že bychom měli být přísnější k podnikům, které nedodržují ustanovení v oblasti BOZP nenastavují dobré podmínky. Takže pokud máte pocit, že můj text není dostatečně přísný v této věci, budu se těšit na vaše poznací návrhy. Především bych připomněla, že zlepšení eh, podmínek v oblasti BOZP musí být eh, naší prioritou v Evropě. Mnoho z vás připomínalo, že již existuje mnoho legislativních aktů v této oblasti a proč tedy žádat ještě více a předkládat více? Je to proto, že dnes ve způsobu organizace práce dochází k výrazné proměně. Mnoho věcí se posunulo do jiné podoby, jiné roviny a pokud tedy žádáme novou legislativu, není to proto, že chceme jenom přidávat další a další legislativní akty, ale proto, že chceme skutečně reálně zareagovat na nové výzvy v oblasti BOZP, eh, které podle nás jsou skutečně prioritní otázkou. Já nebudu opakovat ta čísla, které jsem eh, již zmiňovala, ale myslím si, že eh, tímto způsobem není možné pokračovat. Proto požadujeme některé klíčové legislativní akty, protože ten problém je skutečně naléhavý. Je naléhavý proto, že existuje hospodářská a sociální krize, že se nám eh, znožují eh, smlouvy na částečný úvazek, dále se objevují na trhu nové produkty. Hovořili jsme o jaderné energetice, jaderném materiálu. Já eh, bych ráda zdůraznila, že otázka subdodavatelství Eh, zejména sub-sub dodavatelských eh, smluv, tam kolikrát máme až 8-9 rovin subdodavatelů a potom už nevíme vlastně, kdo to řídí a kdo dbá na dodržování příslušných norem, protože to neustále proměňuje. Eh, to je tedy velice důležité, toto téma podtrhnout, zúraznit naše politickou vůli v této věci, protože je naléhavě nutné jednat. Děkuji a najdu ještě časový harmonogram o této věci. 16. září 12.00 je termín pro poznací návrhy. 5. a 6. října projednáme poznací návrhy, e, kompromisy 7. listopadu a přijetí ve výboru 23. listopadu. Děkuji mnohokrát e, a nyní přistoupíme k další zprávě kterou je provádění směrnice odborných kvalifikací 2005-36 ES. Předávám slovo panu zpravodajca Brnochovi. Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych krátce uvedl diskuzi o pozměňovacích návrzích, které byly předloženy k tomuto návrhu stanoviska. Chtěl bych nejprve poděkovat všem předkladatelům pozměňovacích návrhů a zvláště stínovým zpravodajům za velkou řadu návrhů, které byly předloženy, celkem 91. Takový velký zájem svědčí o tom, že napříč politickým spektrem je toto téma důležité v Evropě, která bojuje s rostoucí nezaměstnaností, nezaměstnaností, která není cyklického, ale především strukturálního charakteru, kdy kvalifikace těch, kteří práci hledají, neodpovídá poptávce po pracovních silách. Rád bych připomněl, že společně připravujeme stanovisko ke zprávě výboru IMCO, nikoli v celou zprávu. Jako zpravodaj stanoviska úzce spolupracuji se zpravodajkou výboru IMCO Emou McClarkin. Mým zájem je soustředit se na oblasti, které přímo spadají do kompetence našeho výboru pro zaměstnanost a sociální politiku. V našem stanovisku nepodpořím návrhy, které se týkají jiných oblastí, jako je třeba ochrana bezpečnosti a zdraví při práci, rovnost mužů a žen, zelené technologie či celoživotní vzdělávání. Podle mého přesvědčení se máme soustředit na hlavní téma zprávy v našem stanovisku. Většinu navržených pozměňovacích návrhů rád přijímám, pokládám je za přínosné a začlením je do kompromisních pozměňovacích návrhů, které projednám se stínovými zpravodaji 14. září v 15 hodin ve Štrasburku. Některé další pozměňovací návrhy nebude možné začlenit do kompromisů, přesto je přijímám, jsou obohacením stanoviska a při hlasování je podpořím. Několik návrhů, které byly předloženy, podpořit nemohu a v hlasování navrhnu i vám, abychom je společně odmítli. Rozhodně nebudu podporovat návrhy, které volají po dalších regulacích či nové legislativě. Jednotlivé pozměňovací návrhy mi dovolte rozdělit do několika skupin. První skupinou jsou návrhy doplňkové, které jsou v souladu s politickou linií mého návrhu a bude snadné je začlenit do kompromisů. Je to třeba pozměňovací návrh číslo 15 o modernizaci existující směrnice, 20 o nutnosti omezit byrokracie, která limituje mobilitu zaměstnanců, 37, který apeluje na transparenci a přístupnost informačních systémů, Pozměňovací návrhy 22 až 28, které navrhují snížení počtu reglementovaných profesí, a na automatické uznávání kvalifikací u nových profesí, stejně tak jako návrhy 48 až 52, které apelují na vytvoření jednotné registrační normy pro reglementované profese. Podobně chci podpořit a začlenit návrhy 54 až 58, které se týkají registrace osob zbavených profesionálních licencí, a amendmenty 62 až 69 vztahující se k otázkám jazykové vybavenosti, zvláště také pro zdravotní profese. Ve druhé skupině návrhů mám návrhy, u kterých bych rád ještě získal od navrhujících poslankyň a poslanců jisté vysvětlení. Je to třeba pozměňovací návrh 2 o specifikaci pracovníků s vysokou kvalifikací. Eh, jsem přesvědčen o tom, že Evropská unie potřebuje mobilitu všech pracovníků, nikoli pouze pracovníků se špičkovou kvalifikací. Stejně tak bych rád diskutoval pozměňovací návrhy 30 až 32, které se týkají souvislosti mobility pracovníků a koordinaci či dokonce konvergenci systémů vzdělávání v jednotlivých členských zemích. Zde jednoznačně podporuji přirozenou koordinaci, která vyplyne z praxe, kterou nastolí pracovní trh a pochybuji o tom, že uměle na úrovni Evropské unie vytvořená legislativa by v této věci mohla být zásadním přínosem. Souhlasím v této věci s kolegou Ungoránu v amendmentu 32 a jeho formulací, kde vyzývá členské státy k lepší koordinaci. Stejně tak bych rád diskutoval pozměňovací návrh 35, který navrhuje komunitní systém uznávání profesních kvalifikací. Není mi zcela zřejmé, co tento návrh přináší. Nemohu se, dámy a pánové, stotožnit s návrhy 6, který vyzývá k harmonizaci sociálních systémů. Rád bych připomněl, že v jiném tématu, kde jsem shodou okolností také zpravodajem, projednáváme koordinaci sociálních systémů a vidím v, ta, v této eh, věci velký rozpor. Stejně tak nepodpořím princip, který volá po stejné odměně za stejnou práci, neboť ho pokládám za populistický a za ním se skrývá jenom další snaha o neefektivní regulaci, ba dokonce přeregulaci pracovních trhů Evropské unii, která by bez pochyby dopadla negativně na zaměstnanost. Zvláštním eh, okruhem jsou otázky kolem Evropského profesního průkazu kterým se věnuje celá řada z vás. Chtěl bych zdůraznit, že základem tohoto tématu není sám profesní průkaz jako kartička či dokument, ale je to databáze pracovníků určité skupiny. Teprve na základě existující a dobře zpracované databáze je možné vydávat a spravovat profesní průkazy. Chci vám navrhnout, abychom podpořili takové řešení, kdy databáze pracovníků s určitou kvalifikací profesní by byly vedeny v jednotlivých členských státech podle pravidel, které navrhne Evropská komise. A to bude zárukou jejich vzájemné interoperability. Vstup pracovníka do takové databáze bude dobrovolný. Naproti tomu databáze těch, kterým byla licence k určité práci odejmuta či pozastavena, by měla být vedena centrálně na úrovni Evropské unii a zapsání takového pracovníka zbaveného licence do ní by mělo být povinné. Jedině tak můžeme zabránit tomu, aby pracovník, kterému byl v jedné zemi vysloven zákaz činnosti, stejnou činnost prováděl v zemi jiné. V tomto smyslu připravím na základě vámi předložených návrhů kompromis a požádám vás o jeho podporu. Závěrem chci vyjádřit přesvědčení, že především díky dobré spolupráci mnoha poslankyň a poslanců se nám podaří připravit kvalitní stanovisko, které odpovědný výbor IMCO začlení do návrhu zprávy, o které budeme hlasovat na plénu. Děkuji vám za pomoc a podporu a ještě jednou zvu stínové zpravodaje na poradu 14. září v 15 hodin ve Štrasburku. Pozvánku vám pochopitelně zašlu elektronickou poštou. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji vám. Pan a paní Hirsch. Prosím. Děkuji. Já tady dnes zastupuji paní stínovou zpravodajku, paní Steinbruck, která tady bohužel nemohla být a která mě poprosila, abych jenom eh, řekla za ní eh, její poznámky k této směrnici. Paní Steinruck šlo hlavně o to, aby při Eh, provádění této směrnice bylo dbáno na sociální aspekty a vždy ve, z těch eh, eh, mm, pozměňovacích návrzích poukazuje na spolupráci sociálních partnerů nebo zaměstnavatelských svazů. Potom jde o ta regulovaná, regulované profese, vnímá jako pozitivní, že by došlo ke snížení počtu těchto profesí, nicméně to eh, by eh, se mělo týkat všech eh, odvětví, nejenom těch několika vybraných. A zvláště důležité jsou potom pozněcí návrhy, které se týkají modernizace této směrnice, protože to musí být spojeno s evropským kvalifikačním rámcem a s boloňským procesem, protože i to by mohlo přispět k větší mobilitě. A dále je také důležité zapojení Eh, dalšího odbo- další odborné přípravy. Všichni víme, že to souvisí eh, s tím, že nestačí pouze jedno vzdělání na začátku profesní dráhy. Co se týče toho registru nebo rejstříku pro ty osoby, jimž bylo zrušena, jim byla zrušena licence pro výkon určitého povolání, paní Steinrock má pocit, že by to mohlo být příliš byrokratické, že by mělo být spíše úkolem zaměstnavatele ověřit tyto skutečnosti a že by, mm, by se měly možná rozšířit už stávající mechanismy, které máme na vnitřním trhu a budovat dále na jejich základě. Paní Steinrock si myslí, že bychom eh, také měli mít pragmatický přístup k těm jazykovým otázkám, k jazykovým kompetencím, protože ty eh, mohou velmi přispět k integraci na pracovním trhu a vidí to jako jeden z důvodů, proč na německém například pracovním trhu s tím byly problémy. Ten profesní průkaz, to je věc, která má její podporu. Ani Steinruck se těší na návrh kompromisu k této otázce a těší se samozřejmě na další spolupráci. Thank you, uh, Mrs. Děkuji. Paní Hirschmann. Yeah. Děkuji. Děkuji za přeložení návrhu eh, stanoviska. Myslím si, eh, že bychom se měli zaměřit zejména na oblast eh, zlepšování mobility pracovníků a že tady můžeme usilovat o zlepšení v tomto smyslu. Ten evropský profesní průkaz jako doklad kvalifikace je dobrá věc a já si myslím, že bychom měli společně přemýšlet o tom, jak tento nástroj zavést také pro určitá povolání, která mají určité minimální požadavky, tak aby bylo tady možné prokázat, že pracovník má určitou kvalifikaci a aby to potom urychlilo eh, proces eh, najímání. My jsme to také uvedli do jednoho pozměňovacího návrhu. A potom Eh, si myslím, že už počet pozměňovacích návrhů ukazuje, že diskuse ještě bude velmi živá, zejména u uznávání těch jazykových eh, dovedností. Myslím si, že by mělo být možné, aby byly ty profesní kvalifikace uznávány i před předložení dokladu o jazykových eh, dovednostech, ale že by potom bylo možné je doplnit zejména ty jazykové dovednosti, které jsou nutné pro konkrétní zaměstnání při nástupu nebo při eh, žádosti o zaměstnání, protože Například eh, v Německu eh, kolikrát je možné pracovat jenom eh, s angličtinou v určitých profesích, protože u nás máme podniky, které fungují pouze na bázi angličtiny a nemusí ten zaměstnanec nutně dokládat, že má německé jazykové schopnosti. Takže si myslím, že měl existovat možnost mít ty odborné kvalifikace a teprve později dokládat jazykové dovednosti. A další bod, na který my upozorňujeme, se týká eh, zdravotní péče a nemocenské. Myslím, že je potřeba eh, větší propojení v této oblasti se školní docházkou. Víme ale, že ve členských zemích jsou eh, Eh, úpravy tak odlišné, že není možné odvádět to pouze z toho eh, eh, systému zaměstnaneckého, že se potom započítává do celkového období. To jsou ty hlavní poznámky, které jsem chtěla říci. Těším se na další diskusy o podrobnostech Eh, zejména o tom, které profese by měly být regulovány, ale hlavně se musíme zaměřovat naši diskusi na to, jak jsou naše návrhy proveditelné v praxi, jak jsou praktické. Děkuji teď ještě pan Mann a potom další. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem velmi rád, Milane, že si předložil zprávu, která zdůrazňuje správné aspekty. My všichni chceme zlepšit mobilitu, chceme ale také posílit eh, kvalitu eh, pracovních míst. Myslím, že by eh, měl být důraz na kvalifikace naprosto správně. Uvádíte, že chceme zabránit strukturální nezaměstnanosti, že proto existují určité nástroje na zasedání koordinátorů Milane, ty se toho často ucatníš, paní předsedkyně také se kolikrát bavíme o tom, jaký úkol máme jako výbor. A já už jsem to několikrát říká, že to je zase zpráva, která eh, patří IMKO, ale já si to nemyslím. To je eh, IMKO je výbor pro eh, spotřebitele a pro vnitřní trh, ale já si myslím, že to je zpráva, která by měla náležet nám, protože tady jde o zaměstnanost a měli bychom se tomu bránit. Možná, že eh, eh, potom juristé eh, z toho vyjmou pár odstavců, které dají nám. A já si myslím, že bychom vůbec se měli zabývat tím, pod koho to spadá. Je to 2011, je to zpráva z vlastní iniciativy, a tam to funguje tak, že se o to může někdo přihlásit a někdo vlastně neví pořádně, o co jde. Já si myslím, že tak by to fungovat nemělo, protože potom nás nebude nikdo brát vážně. Je to velmi závažná oblast. Když se, eh, my se známe dobře, Milane, a ty víš, že si vždycky vážím eh, eh, tvého názoru, ty také velmi dobře umíš německy. Když se podíváš na moje pozměňovací návrhy, tak se věnuješ tak si uvědomíš, že nám jde o to, jak usnadnit eh, lidem přijímání zaměstnání, aby ve všech těch usneseních, která jsme přijali, nám nejde jenom o to, aby těch eh, pracovních míst bylo co nejvíce, ale aby byla kvalitní a pro což je nezbytné mít, aby bylo možné porovnávat kvalifikace. Jde tady o evropský kvalifikační rámec, který by měl uznávat eh, kvalifikace. A souhlas tím, že ani tady bychom neměli centrálně něco stanovovat, ale chceme, aby eh, ukončené vzdělání bylo uznáváno, nebo v jednom státě bylo uznáno v druhém státě, ale to je možné pouze na základě srovnatelnosti, takže zase je tady důraz na kvalitu. Nejde o to, jak eh, bránit někomu, kdo určitou kvalifikaci nemá, aby to místo nedostal, ale jde o to, jak mu pomoci k tomu, aby hm, například doplněním jeho vzdělání se potom mohl ucházet o dané pracovní místo. Potom se tady říká, že tady nejde o automatické uznání. Já si myslím, že jde o to, jak to usnadnit. Možná, že potřebujeme různé kategorie. A potom pokud to není možné v některých oblastech, tak se to bude muset doplňovat později. Potom eh, vyrovnávací opatření. Já si myslím, že eh, pokud určité kvalifikace neexistují, tak eh, to nemůže sloužit k tomu, aby se někomu zabránilo se ucházet o zaměstnání, ale vždycky musí existovat možnost se to nějakým způsobem doplnit. Až budeme mít Europass pro mladé evropské občany, tak zase musí být zajištěna srovnatelnost eh, jejich eh, kvalifikaci a to, co musí ještě dodatečně si získat jako kvalifikaci, aby mohli mít nárok na určité zaměstnání. A podobně to je u těch jazyků. Pokud musí mít to zaměstnání, kde prostě ten daný jazyk musím ovládat, tak eh, to bez toho nejde. A tady sdílím názor předřečnice, která říkala, že Eh, v té jazykové oblasti se to musí ještě upravit. Já si myslím, že o tom musíme eh, ještě dále diskutovat a až se sejdeme ve Štrasburku, tak eh, se k těmto bodům rád vrátím. Ty určitě znáš náš systém v Německu. My rozhodně nechceme někoho vylučovat nebo odrazovat od pracovních příležitostí, ale chceme, aby ty podmínky fungovaly správně a srovnatelně, abychom zajistili mobilitu Rozhodně nechceme někoho izolovat, ale chceme například motivovat lidi k tomu, aby se získali dodatečné kvalifikace. Potřeba jim říci, že toto je cíl, tak, aby se k němu mohli dostat. A na závěr chci říci, že jsem se bavil se španělskými kolegy z jiných politických skupin a ti mi říkali, že eh, mnozí mladí Španělé eh, jsou teď postiženi nezaměstnaností a ty se teď začali všichni učit německy, protože mají pocit, že v Německu pro ně jsou příležitosti. A Eh, doplňují si své vzdělání jiným způsobem, nejenom tím, že se učí jazyky, a potom se ucházejí o místo na německém pracovní trhu a já si myslím, že je to výborná věc. A měli bychom to usnadňovat. A já se také budu snažit ještě dále přispět k této zprávě, protože eh, se to asi nepodaří prosadit na výboru IMCO, ale já si myslím, že my jsme ten výbor, který by měl mít tyto věci na starosti. Děkuji. Před dalším řečníkem bych ráda ještě poznamenala, že zde je televize Europarl a e, dělá zde záběry pro e, Evropský fond přizpůsobení se globalizaci, jenom proto, aby se věděli a nemuseli se ptát, odkud přichází do televize. Nejdříve paní Slovácka, pak pak. Pani przewodnicząca, já mám eh, příjemnost být sprawozdawcą cieniem v imieniu grupy IP. Děkuji vám, paní předsedající, já jsem stínová zpravodajka za EPP k tomuto stanovisku a ráda bych poděkovala za vynikající stanovisko připravené našim eh, navrhovatelem a myslím, že to je velice dobrý výchozí bod k dalším diskuzím o budoucnosti směrnice. Za EPP jsem předložila několik pozměňovacích návrhů, což jsou dodatky, to bych chtěla, dod, to bych chtěla říci, zdůraznit, že to je jen eh, že to je dodatek. Co se týče těch základních věcí, tam, tam podporujeme onu profesní eh, kartu, profesní průkaz. Je zapotřebí, aby se provedlo studium Mm, proveditelnosti. A také si myslíme, stejně jako paní Hirsch, která toto právě uvedla, že jazykové testy by se neměly stát překážkou. Také si ale myslíme, že by bylo zapotřebí zavést přísnější pravidla pro ty, kdo pracují v oblasti zdravotnictví. To je odvětví, kde jazyk jazyk by měl být pojímán striktněji. Co se týče profesního eh, vzdělávání, je zapotřebí brát v úvahu technologický pokrok a chtěli bychom, aby do směrnice byly začleny i osoby, které eh, se chystají dokončit svá eh, studia protože ti také mohou být mobilní a my budeme poporovat za EPP mobilitu v Evropské unii. Chceme posílit ty postupy, které budou Eh, nebudou zbytečné pro eh, regulaci. A souhlasím s těmi pozměňovacími návrhy, které jsou pro harmonizaci sociálních eh, bezpečnostních schémat v Evropě. Myslíme, že teď není čas pro toto, a životní standardy v jednotlivých členských zájech jsou tak odlišné, že takováto harmonizace nyní není um, možná, není schůdná. Je zapotřebí mít inovativní postupy například u společných evropských eh, jazykových testů a měli bychom zvážit, zda je to eh, vhodné právě v tuto eh, dobu a tímto způsobem. Nechceme, aby vznikala další administrativní zátěž. Může nám pan zpravodaj říci číslo těch pozměňovacích návrhů? se kterými má potíže s přis, přijetím, protože eh, může to působit určité nejasnosti, pochyby. A já bych byla ráda, abych měla jistotu, že jsem si poznamenala ta správná čísla. Mohli byste nám tedy zopakovat, prosím, eh, čísla těchto pozměňovacích návrhů a eh, také tam, kde se týká těch inovativních postupů, abych to uzavřela. Těším se na to, že bude plodná spolupráce s naším synem zpravodajem a zpravodajem. No. Okay, Mrs. Regner. Regner. Dankeschön. Äh, Děkuji. Já bych chtěla jenom připomenout, proč je nesmírně důležité uznávat to odborné kvalifikace a proč potřeba tu eh, praxi zlepšit. Jde o také eh, o evropské projekty a jejich provádění, protože se podíváme, jaké překážky existují v oblasti uznávání odborných kvalifikací a kolik eh, uchazečů o zaměstnání eh, je tím odrazováno, aby přijalo určité místo, kolikrát se potom rozhodnou přijmout místo, které neodpovídá jejich kvalifikaci, které je pod tou úrovní jejich kvalifikace a proto si myslím, že například je to důležité pro určité technické profese. My od 1. května v Rakousku eh, jsme otevřeli náš pracovní trh plně eh, novým no, uchazečům z nových členských zemí, jako asi poslední, a už jsme slyšeli o mnoha Eh, uchazeči, kteří mají sice výborné eh, kvalifikace, ale potom nejsou schopni je prokázat nebo nejsou uznávány, a což samozřejmě vede k tomu, že berou místa, eh, která neodpovídají jejich kvalifikaci, což zase vyvíjí tlak na ty, kteří je běžně vykonávají, například ve zdravotnictví. Hovořím teď o lékařích nebo o některých dalších vysoce kvalifikovaných profesích v zdravotnictví. V zdravotnictví. A myslím si, že tento eh, prvek, eh, který je tady zmiňován, tedy kvalita, eh, je naprosto základní. Bez toho to nejde. Ale v tomto smyslu je potřeba zajistit také transparentnost v tom evropském kvalifikačním rámci. Nicméně argument, že to neuznání dojde k neuznání eh, z určitých formálních nedostatků, to si nemyslím, že je správné, proto bych byla ráda, kdyby tato myšlenka se ve zprávě objevila. A mělo by to být jasně řečeno, že také nesmí docházet k platovému dumpingu, protože všichni chceme, aby existovalo transparentní porovnání nebo eh, srovnatelnost. A dále jde o sociální partnery, to bych také chtěla e, zmínit. Je nesmírně důležité, aby nejenom byli zapojeni sociální partneři, ale že mají hlavní roli, protože ti vědí v praxi, o co přesně jde a jaké ty profesní kvalifikace jsou důležité pro odpovídající e, místo. A proto bych byla velmi ráda, kdybychom mohli více se tady zmínit o tom, jak důležitá role sociálních partnerů je v uznávání e, kvalifikací. Thank you. Mr. Engel, followed by Mrs. Wickstrom. Děkuji, pane Engel. Já eh, děkuji. Já si myslím, že předložené pozměňovací návrhy a ta zpráva eh, se dotýkají dvou oblastí a o těch budeme moci dále diskutovat. Musím se přiznat, že jsem teď mírně iritován protože bych eh, se mohl vyjádřit prakticky každé větě svého kolega Tomase eh, Mana. Eh, naprosto s tím souhlasím, nejenom protože mám nějakou krizi vlastní identity, já nemám svůj vlastní názor, ale myslím, že znám dobře praxi a vím, jak to funguje. Chtěl bych se zmínit o několika aspektech, které nebyly až tak zdůrazněny. Myslím si, že bychom si měli uvědomit kontext těch věcí. A kdo chce být mobilní nebo kdo chce mít mobilitu, tak se nemůže zaměřovat pouze na otázky růstu a trhu, ale musí také hovořit o sociální ochraně, o pracovních podmínkách, sociálním zabezpečení. To všechno musí být zohledňováno, protože pokud to není v rovnováze, tak si myslím, že pokud budeme polížet na mobilitu pouze jako na dostupnost eh, nebo dostupnost pracovních sil, tak se daleko v Evropě nedostaneme. Já si myslím, že ten kontext by měl být širší a eh, dále bychom o tom měli diskutovat. Například ochrana zaměstnanců, ochrana spotřebitelů jsou aspekty, které by v této zprávě se měly objevit, stejně tak jako rovnost práv, rovnost podmínek Eh, trochu polemicky bych se mohl zmínit o jedné větě pana zpravodaje, který eh, nechce stejné odměny za stejnou práci, tak se ho chci eh, zeptat, jestli by to v budoucnosti v Evropě solidarity mělo být tak, že by například lidé mohli pracovat v jiné zemi, ale právě protože pokud přijde ze Španělska do Německa, tak by potom měl mít ten plat, který Eh, platí jinde. Já si myslím, že tak by to nemělo být, eh, protože si myslím, že by měli lidé mít právo na stejné zacházení. Nevidím ani žádný důvod, ale možná, že nějaký důvod existuje, aby se zredukoval počet regulovaných eh, profesí ale souhlasím s paní kolegyně Regnerovou, že musíme hovořit o tom, jak zjednodušit pravidla pro uznávání, protože já mám z praxe v Německu někdy pocit, že to uznávání kvalifikací v Německu kolikrát vůbec nesouvisí eh, s tou technickou otázkou, ale spíše souvisí s tím, že někdo nechce připustit zahraniční pracovníky na německý pracovní trh. A tak by tomu rozhodně být nemělo. Nemělo by to sloužit k tomu, aby byly vytvářeny nějaké umělé byrokratické překážky. A také nevidím žádný důvod, a to je moje poslední poznámka, aby se demontovaly systémy kvalifikace, aby tedy se snižovala úroveň kvalifikací pro určité eh, profese. Já si myslím, že by nám mělo jít první řadě o kvalitu, tak aby lidé měli co nejlepší možnou kvalifikaci v celé Evropě, protože to by mělo posílit konkurenceschopnost. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Jako poslední tu je paní Wikstrom. Do této debaty prosím máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je to opravdu velice zajímavé téma, to je patrné. Je zde celá řada řečníků, kteří se přihlásili o slovo. Často se hovoří o čtyřech slobo, o svobodách pro osoby, eh, kapitál, zboží a služby, ale někdy se ptám, jestli by nebylo na čase, abychom hovořili o páté svobodě, což by mohla být svoboda poznatku, znalostí aby znalosti mohly volně plynout přes naše hranice. Samozřejmě, že vzdělávání a školství musí být respektováno, je třeba výsledky a certifikáty uznávat. Ve Švédsku po desetiletí jsme viděli, že nejlépe kvalifikovan, že máme nejlépe kvalifikované buď výrobce pici, a nebo taxikáře. Jsou to dentisté, jsou to inženýři, ale protože jsou zde nějaké předsudky nebo mm, špatné chápání situace, nemohou využít vzdělání ze svého domovského státu a dostávají se do jakési e, spirály, z níž se nemohou vymanit. Je třeba abychom si uvědomili, že se na tyto věci musíme dívat z perspektivy člověka, lidské bytosti. Je třeba respektovat jejich profesionální dovednosti, jejich sociální dovednosti. A to je třeba respektovat ve všech členských státech. Právě proto jsme vytvořili Unii eh, států. A proto v této zprávě a já doufám, že bude přijata, tak to doufám, že tedy eh, obsah, eh, jak za pana zpravodaje, tak za zpravodaje za IMKO, Eh, že nakonec bude vytvořen dobrý text. Pane Cabrnochu. Eh, děkuji, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Především vám velice děkuji za mimořádně přínosnou a pestrou diskuzi a chci vás ujistit, že všechny návrhy a názory, které tady zazněly, jsem si pečlivě poznamenal a pokusím se je zohlednit v návrhu kompromisu, které připravím a budu se s vámi o nich určitě radit. E, ke kolegovi Englovi a jednotné principu stejné odměny za stejnou práci skutečně tento princip já nepodpořím. Mám-li trochu zlehčit tu situaci, e, je pro mě obtížně představitelné, že němečtí manažeři, kteří řídí v mé zemi a na Slovensku výrobu e, báječných německých automobilů, by přistoupili na to, že na místo svých německých platů budou za stejnou práci dostávat české platy nebo slovenské platy. Bylo by to pro ně jistě nepříjemné překvapení. Eh, k dotazu paní kolegyně Jazlovecké chci uvést, že jsem ve své úvodní řeči uvedl a opakuji, že nebudu podporovat eh, pozměňovací návrhy 6 a 9. Všem vám ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci. Merci beaucoup. Děkuji vám mnohokrát. A nyní tedy jsme skončili přeskoumání pozměňovacích návrhů k tomuto tématu a můžeme je hlasovat na další schůzi, a to je 19. září nyní přecházíme k bodu číslo 12 na pořadu jednání a předám slovo našemu navrhovateli, panu Filipu Bulanovi. Jedná se o 14. směrnici o právu společnosti o přezraničním převodu sídla společnosti. Jedná se o statutární sídlo. E, toto je návrh stanoviska jímž my přispíváme k práci příslušného výboru, jímž je výbor Jury. Děkuji vám, paní e, předsedkyně. K tomuto návrhu směrnice ohledně právu společností o přezraničním převodu sídla společnosti eh, my jen poskytujeme stanovisko. Příslušným výborem je jury, právní výbor. V našem výboru tedy jako stanovisko se za, zabýváme situací eh, zaměstnanců, pracovníků při Eh, přeshraničním převodu sídla společnosti. Některé možnosti teď mají více těchto možností, to jsou především ty velké společnosti a jde o to, aby byl tento přenos sídla usnadněn pro většinu těch, kdo tedy jsou chápaní spíš jako malé a střední podniky nebo kapitálové společnosti. Nyní zde máme směrnici, která umožňuje převod sídla společnosti jen pro evropské společnosti anebo pro evropská družstva a je třeba, aby bylo rozšířeno pole působnosti i na podniky, o kterých jsem hovořil předtím, aby takto bylo tedy usnadněno přenesení sídla společnosti. Aby tedy bylo umožněno toto usnadnění převodu sídla společnosti, což je tedy eh, v našem zájmu, tak jsme chtěli předložit určité návrhy, které by byly jaksi závaznější ohledně práv eh, pracovníků a také eh, všech tedy zúčastněných, eh, kterých se takovýto přenos sídla týká. Cíl, kromě tedy ochrany eh, pracujících, spočívá v tom, abychom posílili vnitřní trh, aby byl náš trh více integrovaný, abychom usnadnili svobodný pohyb pracovníků ve společnosti a po jednotném trhu. tomto návrhu jsem se snažil předložit několik myšlenek, které by umožňovaly silnou účast eh, pracovníků eh, v průběhu nebo ohledně přeshraničního převodu sídla společnosti. Už eh, tedy v době, kdy dochází k návrhu tohoto převodu sídla společnosti, aby zde, byly, zde byla jasná pravidla, aby že vlastně cílilo tento návrh na převod sídla společnosti eh, by měl být znám eh, řízení podniku i eh, pracovníkům, měly by být vytvořeny patřičné podmínky. Pokud nejsou, tak je třeba, aby členské státy měly takové závazné právní podmínky, které by Eh, například umožňovaly i eh, přeskum s odkladným účinkem ohledně tedy předběžného rozhodnutí podniku o přenesení sídla. Je také třeba, abychom vytvořili dříve studii dopadu ohledně této nové eh, směrnice. To je tak zhruba nástin mého návrhu. Pozměňovací návrh 26, pozměňovací návrh bylo předloženo, mám 14 za EPP u těch dalších tu nemám žádné zvláštní problémy. Myslím, že všechny tedy jsou konvergentní a některé se navzájem doplňují, obsahují určitá zpřesnění. Velice rád je budu zapracovávat do textu k pozdělací návrhu číslo 1 od paní Regner a Estenrik. Tam nemám zvláštní problémy, jenom si myslím, že bychom si možná o tom ještě měli promluvit, protože ta směrnice z roku 2001-86, která hovoří o právu společnosti, je ještě třeba dále probrat. Některé pozměňovací návrhy budou začne do kompromisních pozměňovacích návrhů, jak už byly navrženy koordinátory nebo synovými zpravodaji. A příští týden ve Štrasburku se o tom konkrétně ještě domluvíme. Pak tu jsou určitá omezení, o kterých, myslím, ještě budeme hovořit. Vrátíme se k něm. Jedná se o pozměňovací návrh 26, u kterého jsem nepochopil eh, ta práva, eh, která se eh, zakládají na současných pracovních vztazích. Tak hm, to myslím, že je všechno. Takže v celku se domnívám, a ještě to je pozměňovací návrh 19, o kterém jsme se chtěli zmínit. To je od pana Hendla. Po vytvoření Evropské společnosti můžeme eh, Eh, říct, že by se to týkalo jen tedy těch evropských společností, eh, to je věc, kterou jsem já úplně nepřesně pochopil, takže eh, musím říci, že jsme se snažili najít už kompromis, si poděkovat koordinátorům a stínovým zpravodajům, všem, kdo předložili pozměňovací návrhy. Příští týden o nich budeme diskutovat ve Štrasburku. Děkuji vám. Paní Wikstro, pak Handel. Ja, bolagsrättsdirektivet är ju ett... Děkuji vám, paní předsedkyně. Vnitřní trh. Vnitřní trh eh, potřebuje mít eh, tento zákon mm, o společnostech a přenosech sídla. Eh, já chci poděkovat panu navrhovateli za velice vyvážený návrh, ale mám ještě několik dotazů, které vám chci předložit aspekty se týkají pozměňovacího návrhu 13, kde se hovoří o příslušném úřadu, který by měl eh, monitorovat přemístění sídla společnosti z jedné země do druhé. Hovoříme zde o nějakém novém úřadu, který by se měl vytvořit, anebo eh, by toto mohlo být součástí kompetencí stávajících orgánů. Tady bych ráda eh, slyšela něco přesnějšího. Samozřejmě, že tato situace je důsledkem politik vedených v jiných oblastech. Je to i vidět v práci dalších výborů. My a výbor Jury, který je příslušným výborem, na tomto pracujeme, spolupracují ještě další výbory a články 49 eh, a 54 ohledně eh, Ehm, ohledně práva společnosti stanoví, že ehm, společnosti mají právo si stanovit své sídlo. A teď může dojít situace situaci, kde není úplně jasný jednotný pohled, protože v jednotlivých vnitrostátních e, právních e, řádech mohou e, fungovat trochu na pravidla. Může dojít tedy k nebezpečí, pro eh, pracovníky, pro zaměstnance a je třeba eh, se podívat na to, jak by celá věc fungovala eh, v, ve skutečnosti. Chci vám poděkovat za ten návrh, který jste předložil a jenom bych chtěla ještě připomenout, že to je další krok k dokončení vnitřního trhu. Děkuji. Merci, Monsieur Handel, puis Madame... Děkuji, eh, pan Handel, pak paní Reny. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei allen... Rechts äh, geht's... Co se týče evropských norem o právu společnosti, vždycky se setkáváme s nějakými problémy. Je zapotřebí, abychom měli na vědomí i to, že ne pokaždé se mohou účastnit nebo jsou konzultováni pracovníci. Problém, o kterém hovoříme dnes, je ten, jaké normy mají platit pro pracovníky, kteří mají právo spolurozhodovat a v jakých zemích toto lze aplikovat. V pozměňovacích návrzích se hovoří o analogické aplikaci um, oproti tomu systému, který platí pro evropské společnosti. Může se stát, že podnik změní své sídlo, přemístí se, ale nadále existuje. Jde o to, aby zaměstnanci se k tomu také mohli eh, vyjádřit v rámci kolektivních dohod, ale je Otázka, jestli přeložení sídla by mělo být schvalováno nějakým způsobem odděleně a jestli je možné se tady řídit pravidly pro spoluovlivňování strategie podniku zaměstnanec. Já si nemyslím, že by proto měl platit eh, nějaký automatický postup. Myslím, že by bylo potřeba vést eh, konzultace podle evropského práva a ještě bych se chtěl zmínit o pozněvacím návrhu číslo 19. Tady jde o to, že v Německu, v našem systému spolurozhodování zaměstnanců, kde máme několik úrovní, které se odvíjí určitý kritérií. A Nemyslíme si, že by mělo dojít k tomu, že nedojde k tomu povyšování na ty následné úrovně. A proto tady mám návrh číslo 19, který by přizpůsobil tuto možnost převedení sídla společnosti podle formy spolurozhodování eh, zaměstnanců v podniku. Jde tedy o přizpůsobení z určité realitě, protože v některých českých zemích Evropské unie prostě existuje systém, já teď mám na paměti ten německý, ale myslím, že i na evropské úrovni bychom se měli snažit postihnout realitu ve všech zemích. Jenom o to jde v tom pozměnosti na číslo 19 a byl bych, eh, chtěl bych poprosit pana zpravodaje, aby to zohlednil. Děkuji paní Regner. Děkuji. Já bych chtěla hned na úvod poděkovat za výbornou spolupráci, kterou jsme dosud měli s panem Bolandem. Myslím, že pan Boland spolupracuje velmi úzce se stínovým zpravodají a doufám, že tato konstruktivní práce bude pokračovat. Jenom eh, ke kontextu chci říci, eh, víme, že přijata spousta nařízení o finančních trzích, o agenturách, ale neměli bychom zapomínat i na druhou stranu práva společností a nepřipustit nadměrnou liberalizaci a proto si myslím, že právě téma spolurozhodování zaměstnanců musíme, k tomu musíme přistupovat velmi opatrně. Pan zpravodaj Víme, že kolikrát v případech fúzí nebo slučování společností se k tomu mohou vyjádřit zaměstnanci na základě určitých kritérií. Pokud jde o přeshraniční fúzi, tak je otázka, od kterého práva se to bude odvíjet, jestli co bude od práva toho státu, ve kterém to sídlo je do té doby. Je tady ještě celá řada nevyřešených otázek, kterými se musíme zabývat. Kolega Handel například, Engel, hovořil o těch právních aspektech a eh, o tom, že se to bude odvíjet o práva podle založení nebo podle ve státě, ve kterém byl podnik založen a že existují jiné možnosti, ale já si myslím, že bychom zejména měli také pohnout se statutem Evropské společnosti, které, což by mělo usnadnit věci. Já děkuji. E, jsou nějaké další žádosti o slovo? Zdá se, že nikoli, takže dám slovo ještě zpravodaji. A pardon, je tady snad zástupce komise, který si přeje vzít slovo? Ne? Nikdo z komise nás nechce informovat, nechce nám poradit, takže pane zpravodaji, prosím. Děkuji, já chci poděkovat všem, kdo vystoupili v této diskusi, všem také, kdo předložili pozměňovací návrhy k této zprávě eh, či k tomuto stanovisku. Je pravda, že mnoho těch otázek je spíše eh, právní povahy a přísluší, eh, přísluší spíše výboru Jury než nám. Nicméně, abych tedy stručně zareagoval na některé dotazy, které byly vzneseny, eh, přece jen se počítá s tím, že to bude legislativa přijímajícího, stát, přijímajícího státu, která bude platit. Ale eh, pokud by v přijímající zemi byla eh, ochrana, míra ochrany pracovníků nižší, tak pak bude platit právo vysílající země. Také nejde o to, že bychom rozlišovali mezi reálným mezi, mezi tedy přenosem eh, skutečného sídla versus eh, registrovaného sídla. Ehm, dále si myslím, že určitě nebude žádný problém na naší schůzce příští týden, eh, kterou navrhnu. Myslím, že naše názory jsou tady výrazně konvergentní, takže je třeba doladit pouze, pouze detaily a pouze konkrétní textaci. Děkuji vám všem. Děkuji, takže po této diskusi nás čeká přijetí stanoviska a to 19. září. Tím pádem eh, budeme velmi dobré eh, pozici snažit se eh, prosadit náš názor 11. října ve výboru Jury. Ráda bych, ráda bych zmínila panu zpravodaji, že eh, příliš často, příliš často se stává, že přijmeme stanovisko a potom prostě důvěřujeme příslušnému výboru, ale je velmi, velmi důležité a já jsem eh, k dispozici navrhovatelům, eh, jsem připravena jim pomoci, již jsem takto postupovala v minulosti. Já jsem tady připravena účastnit se diskuse, rozpravy v příslušném výboru. Samozřejmě nějak nepodezříváme kolegy z jiných výborů, jenom prostě chceme mít jistotu, Já se omlouvám, nevím, co se stalo. No? No? No? là, la technologie me dépasse. Tak, eh, teď nevím, jak s tou technikou naložit. Attention. Um, donc je vous le disais. Takže, zařízení na mě nastažila past, ale říkala jsem, že je velmi důležité, aby eh, se navrhovatel stanoviska sešel s případ, příslušným zpravodajem, případně se stínovými zpravodaji, eh, tak abychom měli jistotu, že eh, výsledek naší práce se skutečně užitečně poté uplatní. Myslím, že v tomto případě máme ještě další tři týdny, takže jistě bude možné toto se snažit zajistit a jistě přijmeme dobré stanovisko. E, není tady další bod našeho pořadu dne, je to bod 13, kde projednáme poznací návrhy e, k návrhu stanoviska kolegy Engela e, k procesu zájemného hodnocení, se kterým počítá směrnice o službách. Jde o návrh stanoviska pro výbor IMCO, bylo předloženo 21 poznacích návrhů a pokud víme to paní Morin, která dnes nahradí pana navrhovatele. Takže paní eh, Morán, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já bych eh, ráda vyřídila omluvy od kolegy Engela, který je dnes eh, na výjezdu v Polsku, takže se nemohl zúčastnit našeho zasedání výboru. K tomuto návrhu stanoviska tedy vypracovanému pro výbor IMCO bylo předloženo 21 pozměňovacích návrhů a, jeden, a byl eh, vypracován jeden kompromis na základě poznacích návrhů 4 a 5, je to k ostavce 1, eh, kde se potrhuje eh, velký potenciál tvorby pracovních míst v oblasti služeb. Také se by měl být vypracován ústní poznací návrh, poznací návrh číslo 8 paní Erlingové, paní Gerlingové, kde se má vypustit, vypustit, mají vypustit slova v některých členských státech. K tomu tedy má být předložen ústní změnový návrh, myslím, že by s tím neměl být problém. A pokud je o zbytek, eh, diskuse proběhla velmi dobře mezi všemi zainteresovanými Hlasování příští týden by neměl být žádný problém. Tolik tedy od kolegy Engela. Ah, euh, Děkuji. Eh, pokud vím, o slovo požádal pan eh, Serkas a poté paní Wingston. Nepravda je pan Serkas? A pardon. Eh. Brevemente, señora presidenta, en nombre de mi... Jenom velmi stručně, paní předsedkyně, jménem eh, Kingy Gencové, která má jiné povinnosti mimo Brusel a nemohla tedy eh, přijet a vyslovit sama své stanovisko. Nicméně dala k dispozici své poznámky, takže za ní mohu říci, zástup, zástupkyně navrhovatele, že socialisté jsou připraveni podpořit tuto iniciativu, která je podle nás důležitá. Domníváme se, že v tom procesu, který otevřela směrnice o službách, bychom měli pamatovat na to, že jde o sektor, který vytváří nejvíce pracovních míst v Evropě. A proto je důležité, aby členské státy postupovaly v této věci dostatečně rychle. A aby se podniky uvědomily, že vzhledem k tomu, že se pohybují na jednotném vnitřním trhu, eh, musí začít dodržovat eh, legislativu v sociální oblasti, normy v oblasti eh, ochrany spotřebitele a tak dále. Jsme spokojeni s ostatním diskusí, i když ne úplně spokojeni, protože máme pocit, že ta ambice nebyla příliš velká. My jsme předložili tři pozměňovací návrhy, Pan Engel na ně ovšem nezareagoval zcela uspokojivě, zejména na 14 a 16, takže bychom poprosili minimálně o vysvětlení eh, jeho postoje, řekl totiž, že je nepřijme. 14 prostě zdůrazňuje to, že je třeba eh, posílit eh, informace, které mají být vyměňovány, pokud se týkají BOZP a také e, environmentálních témat, to je, myslím, důležité zdůraznit. 16. poté e, má za cíl nastavit vysoce transparentní rámec, tak abychom zaručili, že lidé, kteří porušují předpisy, e, se budou muset ze svých kroků zodpovídat spotřebiteli. Poprosil bychom tedy o reakci navrhovatele, o vysvětlení, proč se mu tyto pozměňovací návrhy nelíbí a zda by byl připraven Eh, dobrat se určitého kompromisu. To by nás velmi eh, potěšilo. Eh, potřebujeme totiž znát jeho odezvu, tak abychom se mohli rozhodnout, jak hlasovat o stanovisku. Ale jsem jist, že se dobereme nějaké pozitivní dohody ještě před příští schůzí výboru. Děkuji. Paní předsedkyně, já tady vystoupím za pana, paní Krojcmanovou, která dnes, pana Krojcmana, který dnes bohužel nemohl dorazit zmíním některé jeho názory. Eh, opravdu zaujal k řadě bodů v této věci jasné stanovisko, já Zmíním pouze některé. Pan Kolicman eh, předložil několik poznacích návrhů, protože se domnívá, že eh, návrh stanoviska je velice dobrý základ k jednáním. Proces vzájemného hodnocení u směrnice o službách je podle něj důležitým nástrojem pro dokončování jednotného vnitřního trhu a pro podporu růstu a tvorbu pracovních míst EU. To potrhuje skutečnost, že služby jsou zdrojem tvorby pracovních míst. Pan Krecman ve svém poznacím národu číslo 20 zdůrazňuje, že malé a středně velké podniky eh, jsou hlavní hrací silou eh, zaměstnanosti a sociální inkluze a nejvíce eh, na ně dopadají nedůvodné či nepřiměřené eh, požadavky. Eh, mechanismus alternativního řešení sporů eh, zaručuje, že poskytovatelé služeb a zejména malé a středně velké podniky mohou plně těžit ze svých práv v rámci jednotného vnitřního trhu. Proto pan Krojcman vítá skutečnost, že komise vyhodnotí efektivnost působení těchto nástrojů. Pan Krojcman rovněž souhlasí s paní Göncovou v tom, že jednotné smlouvy se sehrály klíčovou roli v řádném fungování směrnice a že je třeba vyhodnotit eh, fungování těchto, těchto smluv. Dále, pokud je poznací návrh číslo 18, tady eh, pan Kreutzmann souhlasí s tím, že penzijní nároky skutečně mají být chráněny, eh, nicméně odborová práva a otázka mzdová musí být řešeny na úrovni členských států, proto politická skupina ALDE požádá o dílčí hlasování v této věci. A konečně pan Kreutzmann nesouhlasí se zavedením doložky o sociálním pokroku, což žádá, žádá pozice číslo 21. Eh, základní svobody jsou podle něj a rovněž taky podle mého názoru již dostatečně chráněny Evropskou listinou základních práv. Tolik tedy, paní předsedkyně, eh, za pana Kreutzmana. Eh, vyjádřila jsem i svůj vlastní názor. Děkuji za pozornost. Paní Moran, přejete si odpovědět? Eh, madame la présidente, j'ai pris... Paní předsedkyně, já jsem si zaznamenala velice bedlivě všechny příspěvky a předám eh, poznámky a slova eh, kolegů, panu navrhovateli a jako ani stínový zpravodaj, ani zpravodaj zde nejsou, tak myslím, že bychom se mezi námi docela dobře dohodli ale protože já zde nemohu eh, zastoupit eh, tímto způsobem eh, pana navrhovatele, všechno mu velice přesně předám. Děkuji vám, říká paní předsedkyně. Děkuji za toto diskuzi. To nám ale ještě nebude bránit v tom, abychom hlasovali v pondělí. Fakt, že tu teď nemáme všechny ty zodpovědné osoby. A nyní nás čeká bod číslo 14 s drobným spožděním a já se za mě kolegům omlouvám. To je takové věčné pravidlo, že čím více máme času, tím díl nám to trvá. Budeme tedy, eh, jak jsme, jak jsme říkali, nebude se hlasovat o eh, no, o bodu 14, ale o bodu 15. A to je o budoucnosti Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Spravodajkou je zde paní Harkin. Sur euh, le paragraphe k odstavci 2 tu máme pozměňovací návrh 2, paní Schroeter a paní Cornelisen. Ve dvou částech budeme hlasovat. O první části nejdříve. Tam je ústní pozměňovací návrh, který spočívá v tom, že bude zrušeno slovo for, neboli pro. A v té druhé části eh, tam jsou slova prevention ends. Tak kdo je pro první část? s jedním zdržením eh, se přijato. Kdo je pro začlenění slova prevention end, to je druhá část. Proti. Zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuto, ale raději to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Paní Renie, máte svoji hlasovací kartu? Všichni hlasovali, tedy končím hlasování. 11 pro, 18 proti, je to jasně zamítnuto. Odstavec 4, pozměňovací návrh číslo 3. Zde je ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro takto pozměněný pozměňovací návrh? Proti? Zdrží se jedno zdržení se. Ověříme to elektronicky. Nebylo to úplně jasné. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 10 pro 18 proti, také zamítnut. Pozměňovací návrh 4, tam je též ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro čtyřku takto změněnou? Prosím, pan Kaza. Já e, mám námitku proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Dobře, hlasujeme tedy jen o čtyřce v původním znění. Kdo je pro čtyřku v původním znění? Kdo je proti? Zdrželi se? Je přijat. Odstavec 4, pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Ostavec 7, pozměňovací návrh 6, tam je ústní pozměňovací návrh. Zde nejsou výhrady, takže můžeme hlasovat o takto pozměněném pozměňovací návrhu. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Odstavec 8, sedmička, pan Ory, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. Osmička, paní Šretra a paní Cornelisen, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. Devítka od paní zpravodajky, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Odstavec 12, desítka od paní Harkin. Měl by patřit za odstavec 6. Kdo je pro desítku? Proti zdrželi se přijat. Odstavec 10 a, osni, a pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijat. A pak je tu pozměňovací návrh 12, paní Šreter a Cornelisen. Zde jsou dvě části, o kterých budeme hlasovat. Nejdříve o té první, navrhla na komisi, a tak dále. Vynout se zodpovědnosti, kdo je pro první část, e, proti, zdrželi se přijata. A druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuta. Pak je tu třináctka od stejných autorek, kdo je pro třináctku, proti, zdrželi se, přijata. Čtrnáct, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. A pak úvodní ustanovení. Pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Já bych vám to měla vysvětlit. Omlouvám se, že to teď vysvětluji, ale tam je reference na, na naši pracovní skupinu eh, pro eh, Fond přizpůsobení se globalizaci. Uznáváme význam eh, této práce, v usnesení Evropského parlamentu eh, vůči ostatním institucím je důležité, aby bylo eh, jasné, jak pracuje naš, náš celý výbor. takže by zde byla jenom ta zmínka na pracovní skupinu našeho výboru a proto jsem navrhla, abychom hlasovali proti současné nařízení ohledně fondu přizpůsobení se globalizaci? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà. C'est euh, le... Tak, už to mám, takže je to s ohledem na rozhodnutí Eh, rozhodnutí eh, pracovní skupiny pro fond přizpůsobení se eh, globalizaci, ale já si myslím, že by tam měl zbídnit náš výbor, nejen ta pracovní skupina. O tom išlo. To je důvod, proč navrhuji, aby toto znění, tedy zmínění se o této pracovní skupině, bylo vymazáno. Neboli chci celou tuto řádku zrušit. Ano, já vás žádám o schválení mého pozměňovacího návrhu, který spočívá v tom, že chci zrušit odkaz na tu pracovní skupinu. Nebo možná bych mohla navrhnout ústní pozměňovací návrh, který by spočíval v tom, ale teď bych se musela zeptat, musela zeptat expertů, zda už to není někde jinde. Protože jsem si to neuvěřila že bychom to napsali s ohledem na rozhodování výboru pro zaměstnanost. Paní Ronzoli, prosím. Ne, já jsem se jenom chtěla zeptat, když už hlasujeme, mohla byste dát také dalším příležitost vysvětlit, eh, jak, nebo proč chtěli, aby se schvalovalo nebo něco neschvalovalo v průběhu hlasování. Protože pak, eh, pak by se chtěla zda i ostatní zpravodajové budou mít takovouto příležitost vysvětlovat. Eh, přesně proto já jsem vám také dala slovo a jsem velice ráda, že jste vyslovila svůj názor. No, ne, moje stanovisko. Já teď nechci diskutovat v průběhu hlasování, ale nez, ne, nezhledávám eh, správné, aby u jednoho druhu pozměňovacího návrhu jste vysvětlovala svoje stanovisko. E, vy to činíte z moci předsedkyně a já se ptám, zda je ostatní e, zpravodaje budou mít tuto příležitost a to s ohledem na rovná práva. No, no, no přesně k tomu máme e, možnost u významných zpráv v létě jsme mohli pracovat elektronicky, být v kontaktu elektronicky a někdy ve výboru je pak zapotřebí něco vysvětlit. A já jsem tak učinila u zprávy, která se mě konkrétně týká. Takže paní, eh, paní Harkine, ale k tomu má slovo. Není slyšet mikrofon? Is that okay? Yes. je to v pořádku? Možná to je uh, určité sdělení pro nás. Já mám na to ten názor, že jsem tedy ke konci hlasování slyšela toto a předtím se udržela váš e, názor. Ale ještě jsem od vás neslyšela, paní předsedkyně, že by to bylo něco nesprávného v tom, co je napsáno. A nebylo to vysvětlení, které by bylo dáno před e, e, hlasováním. A já jsem připravena se řídit tím hlasovacím seznamem, který jsem obdržela na začátku. Ten můj návrh spočíval v tom, že, bychom event, nebo že bych eventuálně mohla změnit to úvodní ustanovení a změnit se tam tedy o práci celého výboru, několik jen pracovní skupiny. Pokud se neschodneme na tomto změní, tak eh, já můžu zrušit eh, svůj, nebo stáhnout zpět svůj návrh a můžeme zůstat u toho původního textu. Paní Harkin. Děkuji. Je možné v tomto okamžiku se na tom ještě dohodnout a odkázat třeba na obě grémia? Bude, bylo by to přijatelné? Protože tady je eh, námitka proti tomu, abychom upravovali. Eh, ptám se, aby to znělo následovně eh, vzhledem k jednání výboru pro zaměstnanost a zvláštní pracovní skupině pro eh, fond pro přizpůsobování se globalizace. Takže tam přidáme výbor pro zaměstnanost a potom bude jeho, eh, tam bude uvedeno jeho pracovní skupina. Paní Moran, paní předsedkyně, pokud to není přípustné teď, eh, na, podle mě to není přípustné teď na konci hlasování. A chcela bych říct si následující, vzhledem k tomu, že jsem pracovala v té pracovní skupině pro globalizaci a vzhledem k tomu, co se potom stane tady na výboru, tak to znamená, že všechny zprávy a všechna práce té pracovní skupiny potom skončí u rozpočtového výboru, který se k tomu musí vyjádřit. Takže si myslím, že bychom neměli moc zdůrazňovat roli výboru, protože protože to znamená, že eh, že to zohledníme. A tady přece eh, jde o to, jak poukázat na práci našeho výboru jako celku. A možná, že eh, mi vyčítáte způsob, jakým to řídím, ale jak řečeno, je to trochu zvláštní, jak už také uváděla paní zpravodajka, abychom uváděli eh, odkaz na práci orgánu, který není eh, oficiálním orgánem Evropského parlamentu. A proto a proto eh, bych byla ráda, kdybychom odkázali na práci výboru a doplnili to tam. Ale pokud s tím nesouhlasíte, tak jsem připravena to stáhnout. Pan Ory? Mikro, mikro. Ah oui. Igen, tehát én sem tartom szerencsésnek azt, hogy... E- ano, já si také nemyslím, že to je správné, abychom teď jako se pouštěli do velké debaty uprostřed hlasování. Máme tady hlasovací seznam a naším úkolem je odhlasovat všechny ty body. Mezitím vyšlo najevo, že, tam, že tady jsou někteří, kteří jsou proti tomu a proto bych se držel toho původního seznamu. Dobře, tak já stahuji ten uh, pozměňovací návrh svůj a nebude se o tom hlasovat. A teď se dostáváme ke závěrečnému hlasování. Chcete elektronicky? Ano, takže to uděláme elektronicky. Můžete hlasovat. Hlasování končím. 27 pro, jeden proti, jeden se zdržel a my blahopřejeme naší zpravodajce k přijetí zprávy. Otázky eh, bod různé, pokud k tomu nikdo nic nemá, tak se znovu sejdeme v pondělí ve Štrasburku v 7 eh, hodin na dalším zasedání našeho výboru.